Dobré odpoledne, takže zahajujeme naši odpolední schůzi, na které vás vítám. Dnes máme slyšení na téma kontrola projektu a implementace evropských fondů v oblasti infrastruktury a dopravy, efektivita a problémy. Jsou to, jde tedy o projekty financované Evropskou investiční bankou a chtěla bych tedy všechny, kteří se budou účastnit našeho slyšení a budou zde hovořit, srdečně přivítat z EIB, z nevládní organizace, z generálního ředitelství příslušného Evropské komise a z projektu tunelu Lyon-Turín a potom také zástupce nevládní organizace, kteří se tomu vyjádří kriticky. Takže eh, před zpravodaj se nám eh, omlouvá a je účastní se tedy mise Lidské unie, která mm, takže nemůže bohužel jste být. V Mongolsku tedy se účastní mise, takže nemůže tedy jste být. No a můžeme se vyjádřit potom tedy nakonec, čili bych chtěla hned dát slovo k tématu projekty financované EIB, jaké výzvy a jaké problémy panu Valentajnovi, který je vedoucím divize projektu, a paní Ivory Jong Precl. Kdo z vás chce začít, prosím, tak se můžete hned chopit slova. So good afternoon and thank you for this invitation. Um, I'm going to talk to you today about how EIB... Dobré odpoledne. Já k vám dnes promluvím na téma, jak EIB řeší transportní projekty. Používáme standardní metodiku, týkalo by se to jiných sektorů, ale toto je konkrétně transportně orientovaná otázka. První snímek tady je pouze připomínka toho, co to vlastně je Evropská investiční banka. Banka jsme Evropská instituce a jedna věc, která nás odlišuje od většiny bank, je, že máme interní schopnosti nejen financovat a poskytovat úvěry, což dělá každá běžná banka, máme také eh, odborníky, inženýry sektorové ekonomy, Eh, sociálně environmentální odborníky, takže jsou to lidé, kteří skutečně chápou projekty a jejich implementaci. Je to něco, čím se zabýváme už dlouhou dobu. Byli jsme založeni římskou smlouvou, takže nám víc než 50 let. Eh, od nás je vyžadováno, abychom fungovali jako banka, ale i jako veřejná instituce. Máme něco, čemu říkáme eh, nejlepší bankovní praxe, že žijeme tak trochu stranou, ale zároveň s finančním světem. Naše vztahy se zákazníky, jsou to naši zákazníci, vybírají si, že půjdou za námi, když chtějí nějaké peníze a musí nám ty peníze splácet. Ehm, naše vztahy jsou formulovány finančními kontrakty, což jsou vyjednané smlouvy, a e, je tam tím pádem zastoupený určitý stupeň flexibility. Nicméně máme standardní přístup e, smluvník vůči našim, vůči našim dlužníkům. Náš standardní kontrakt vyžaduje dodržování národní a evropské legislativy a máme také požadavky na integritu, což nám dává poměrně užitečná práva při řešení problému. Myslím si, že otázka právního rámce je něco, u čeho bychom se měli pozdržet na chvilku. Máme, myslím, velké štěstí, že fungujeme v rámci eh, aký komunitér a to nám umožňuje považovat určité věci za předem dané, tedy že členské státy je zvládnout. Například to, že budou vynucovat smlouvy, budou řešit eh, stížnosti a že mají soudy, které řádně fungují. To vždy není ten případ s půjčkami mimo EU. Samozřejmě já se zaměřím především na to, co děláme uvnitř EU. E, z tohoto titulu se myslel, že by bylo užitečné ukázat vám, že EIB napříč našimi všelijakými částmi té skupiny, což je hlavně ta banka, tak máme velice efektivní poměr eh, objemu půjček ku počtu zaměstnanců, eh, což můžeme porovnat s eh, ostatními finančními institucemi. Přímé porovnání je složité samozřejmě, protože každý fungujeme trošku jinak, máme jiné poslání, ale je potřeba si uvědomit, že my jsme schopni reagovat na požadavky členských států více půjčovat v tomto složitém období, protože fungujeme uvnitř EU a máme daný právní rámec, takže tato mm, účinnostní, tento účinnostní poměr eh, je dosažen částečně díky právnímu rámci EU. Takže, jak fungují naše půjčky? No, zaprvé se identifikuje nějaká příležitost což je proces, který spočívá v tom, že jste přítomní na trhu, víte, kdo jsou promotéři, chápete, co potřebují. Takže Máme lidi, kteří znají trhy, poznávají své protěžky, poznávají země. Když najdeme tyto příležitosti, tak eh, použijeme standardní metodiku pro zhodnocení finančních aspektů, protože jsme banka, ale také hospodářských, sociálních, environmentálních a technických aspektů. To jsou v podstatě věci, které správní radu zajímají nejvíce, protože bank, naše banka funguje eh, v podstatě na základě projekt na prvním místě a financování na druhém místě. To znamená, bez nějakého projektu se v EIB moc daleko nedostanete. Musíte mít něco, co bude produkovat nějakou podobu hospodářských výsledků ku prospěchu Evropy. No a pak eh, proběhne to běžné kolečko, kontrol, eh, správní rada, eh, management review a pokud je rada spokojená, tak můžeme vyjednat půjčku. A tím pádem pak se dostáváme do té jaksi finančnější části toho cyklu, aby se tak řeklo, tím, že tedy dáme peníze k dispozici projektu a pak monitorujeme, co se děje. A jak doufáme, nakonec nás čeká splacení všech peněz. Naše rada tedy eh, hledá nějakou konzistentní možnost hodnocení příležitostí a máme takzvanou třípilířovou metodiku. To jste mohli vidět v některých z našich publikací. V zásadě ty tři pilíře půjček EIB jsou kvalita projektu a příspěvek k hospodářskému rozvoji a růstu, zvyšování zaměstnanosti, to nás také hodně zajímá samozřejmě, je to v podstatě taková taková dílčí sada té hospodářské přijatelnosti projektu. Potom konzistentnost s politikou, to znamená, jakým způsobem ten projekt posunuje dál Evropskou unii. A třetí pilíř je, co pro toho partnera dělá banka, co děláme my. Eh, obvykle toto jsou hlavně jaksi ty finanční výhody, to znamená, že naše půjčky jsou o něco málo levnější než komerčních bank, a potom ta druhá polovina se týká hlavně výsledku, to znamená, jaké výsledky očekáváme a jakým způsobem ten projekt budeme monitorovat. A to se děje pro každý z našich projektů, je to takový solidní základ toho, jak se posouváme tím projektovým cyklem v jednotlivých fázích hodnocení výsledků. Máme e, politiku pro půjčky do sektoru dopravy, to je na webu, je to veřejně konzultovatelný dokument. E, podstatě to bylo naposledy revidované v roce 2011. Řídí se to do značné míry Bílou knihou komise. A chceme v podstatě minimalizovat dopad dopravy, chceme posilovat konkurenceschopnost evropského průmyslu, ale chceme také stále víc řešit otázku udržitelnosti a obnovitelných e, otázek, by se tak řeklo. Jinými slovy, hodně pracujeme s kolegy eh, z DG Move eh, na alternativních palivech a na tom, jak je můžeme podporovat. No a ten graf tady na tom snímku vám ukazuje, jak vypadaly naše půjčky za posledních deset let. Eh, jak vidíte, je to to, čemu se anglicky říká lampy. To znamená, že to v podstatě kolísá projekty eh, nepřicházejí tak, jak bychom to očekávali vzhledem k našemu obchodnímu plánu, přicházejí tak, jak to potřebují jejich promoteři, to znamená, někdy jsme toho upsali méně, někdy více. A toto je zkrátka pouze taková jaksi reflexe životního cyklu jednotlivých projektů. Nicméně jsme významným věřitelem oblasti dopravy, průměrně to je nějakých 10-12 miliard euro každý rok. No, jaké problémy eh, běžně řešíme, jaké překážky musíme překonávat. Máme problémy s regulačním rámcem. Já jsem mluvil o eh, tady tom aký EU, mimo EU je to samozřejmě komplikovanější, ale i uvnitř EU jsou určité překážky a my se snažíme přispívat k reflexím na toto téma v rámci třetího pilíře Junckerova plánu. Vnímáme zde problémy s přípravou projektu, řízením projektu a kapacity k implementaci. Jedna věc, kterou skutečně vnímáme velmi akutně, je to, čemu se říká project pipeline, to znamená eh, počet projektů, které se připravují. Zatím se jich nepřipravuje tolik, aspoň podle našeho názoru, eh, nepřipravuje se jich tolik jako v minulosti. A to vede k problémům toho typu, že pokud chceme navyšovat objem našich půjček, chceme stimulovat ekonomiku prostřednictvím Junkrova plánu, tak potřebujeme, aby existovaly nějaké projekty, které budeme podporovat. A to je klíčový problém pro nás. Je to hodně práce, snažíme se eh, ten počet projektů, které jsou v přípravné fázi, stimulovat a v době úspor to není úplně jednoduché. Velice často nacházíme problémy mezi politickými potřebami v tom smyslu, čeho chtějí politici dosáhnout v rámci svého mandátu a mezi tím, co je dosažitelné danou infrastrukturou. Ono, velice, ono trvá velice dlouho, než se postaví velký infrastrukturní projekt a politik, když má čtyř nebo pětiletý mandát, tak pro něj to je takové jaksi dosti frustrující protože se začínají ptát, proč se to nepostavilo, proč se to nedokončilo a tak dále. Takže to je určitý tlak, se kterým se setkáváme. Je to tlak na promotéry, kteří musí eh, generovat výsledky. No a potom je zde zásadní otázka strukturování projektů, na tom trávíme hodně času. Jak co se týče hospodářského opodstatnění, tedy jinými slovy, zda se utrácí peníze v rozumném objemu, zda ten objem peněz odpovídá benefitům projektu, jak to můžeme dokázat, na základě čeho jsou předpovědi rozumné, eh, potom, kdo je to ten promoter, jaká entita ten projekt postaví, protože banka poskytuje pouze finance, ale musí spoléhat na kapacitu toho dlužníka v tom smyslu, že dokončí své dílo tak, jak se očekává. No, jak to tedy řešíme? Eh, děláme hodně screeningů, to znamená kontrol projektů. S promotéry po dlouhá období spolupracujeme, protože ve světě dopravy nám je většina promotérů známa. Bývají to velké orgány členských států, se kterými se pravidelně setkáváme, máme u nich stávající a aktuální půjčky a proaktivně s nimi spolupracujeme. Pokud k nám přijde projekt, který není optimální, tak proběhne upřímná výměna názorů, to je občas nepříjemné, ale je to něco, co, na co my jsme pišní, že to dokážeme. No a u nás to není tak, že bychom se zvedli od stolu a šli pryč. Pomáháme jim, navrhujeme jim řešení. Eh, my jsme dlouhodobá instituce, naše správní rada je hodně zaměřena na to, že jsme tam pro budoucnost. Není to tak, že bychom pouze půjčili peníze a utekli, anebo půjčili peníze a snažili se na tom vydělat. To není naše filozofie. No a potom chcete-li se podívat na tu temnou stránku celé věci toho projektového světa, tak to je to, že spolupracujeme s institucionálními partnery eh, v různých částech banky. Má součást banky je skutečně ta projektová část, a e, naši, naše protižky jsou z DGMu, v DG Regio a dalších. Nicméně jiné části banky navazují institucionální vztahy s účetním dvorem, OLAFem a všemi ostatními částmi e, mašinérie EU. Snažíme se dohlednout na to, aby se respektovaly směrnice, aby se aplikovala nařízení. Takže výběr projektů, to je jedna z oblastí, kde je naše banka asi nejkomerčnější, aby se tak řeklo, protože toto probíhá samozřejmě diskrétně. Není to nic, co bychom vykřikovali, ale dop, dopad toho, že filtrujeme podle způsobilosti a kvality projektu a podle našich vlastních operačních omezení, samozřejmě my nemáme neomezené kapacity půjčovat, máme velké kapacity, ale je potřeba eh, vyvážit naše aktivity napříč Unii, napříč těmi sektory, kde působíme. Takže i my filtrujeme projekty podle objektivních kritérií a výsledkem je, že jen málo kdy projde, eh, málo kdy přijde něco na správní radu nebo do řídícího výboru, co by se pak odmítlo. Občas ano, a jsou to legitimní případy, ale v podstatě neexistuje, že by nějaký projekt byl odmítnut radou kvůli kvalitativním problémům. To se vyfiltruje v daleko ranější fázi procesu. Eh, je jasné, že tento proces pozitivního angažmá s našimi promotéry nám umožňuje analyzovat projekty pak znova po té, co proběhne určitá práce. No, když dovolíte, proběhl bych velice rychle pár příkladů druhu projektů, které financujeme. Přístav v Kale, to je poměrně zajímavý projekt, který, ke kterému přistupujeme z celé řady eh, aspektů. Byly to projektové dluhopisy, takže to je nový produkt pro banku, už to pár let existuje. A zatím se to dostalo v podstatě na konec pilotní fáze. Tady jde o to, že bychom investory z kapitolových trhů přines, přivedli přímo do projektového světa, a, aniž bychom spolehali čistě na banky. Takže e, projekt v Kalé se k nám dostal původně jako, jako velký koncept, kde ten promotér v podstatě nepromyslel všechny dopady jednotlivého fázování eh, té infrastruktury versus poptávka versus potřeby lidí, kteří to zařízení využívají. A my jsme si s nimi sedli v podstatě v hodně rané fázi toho projektu a detailně jsme s nimi diskutovali, dali jsme jim své, poskytli jsme jim své názory, jako názory bankéřů, tedy co bychom očekávali my, Eh, ano, a oni se z toho poučili, přišli za námi pak počase zpátky s optimalizovanou verzí projektu, což pro nás je poměrně normální způsob práce, ale je to něco, co, eh, z čeho náš protějšek ve veřejném sektoru měl hodně hodnoty. A my jsme pak s komisí a s kolegy z financování pracovali na tom, abychom získali nějakou strukturu, která by redukovala náklady tohoto projektu na daňové poplatníky, což je velice důležitý výsledek pro naši banku. Jinými slovy, že máme efektivní investice a dostáváme za málo peněz hodně, hodně muziky, abych tak řekl. Jiný příklad. Tady jsme spolupracovali s jednou eh, východoevropskou zemí, budovali jsme metro. Eh, Město chtělo Eh, zavést takový umělý termín, aby se všechno stihlo včas eh, do eh, jedné důležité akce a oni si nechali poradit institucí Jasper z komise, která pracuje na přípravě projektů pro operační programy v oblasti dopravy a e, Jasper s nimi odvedli taky hodně práce a oni pak přišli do naší banky s žádostí o půjčku. Jasperu se ten e, umělý termín moc nelíbil. My jsme řekli, že to uměle zvyšovalo náklady projektu. Opět proběhl takový proces. Ono to je v podstatě krátké, ale je to poměrně ostré angažmá e, s tím promotérem. No a oni si uvědomili, že by utratili o půl miliardy euro víc jenom proto, aby splnili ten uměle vybraný termín. Takže oni rozhodli, že to změní. Nevnutila jim to naše banka. My jsme jim řekli, že to je neekonomická investice, pokud eh, za to utratí tolik peněz. No a potom Jasper řekl, že DG Regio by na ně aplikovalo stejná kritéria, jinými slovy potom primátor toho města provedl rozumné řešení, řekl zkrátka 500 milionů je moc peněz, než abychom to nechali takto promrhat, což znamená, že se spokojil s tím, že do té velké akce to, tu infrastrukturu neměl. Trošku z jiného úhlu pohledu. Tady vám chci ukázat naše angažmá v Polsku za posledních zhruba 25 let. My jsme eh, s Polskem udělali obrovský kus práce a to jenom podtrhuje dlouhodobé závazky naší banky vůči členským státům. 4 miliardy do železnice 36 separátních projektů, 16 miliard eh, na silnicích 61 jednotlivých projektů, takže to je skutečně hodně, eh, hodně peněz. My jsme s Poláky pracovali, viděli jsme, jak se jim zlepšují kapacity, jak překonávají problémy a dnes mají v podstatě velice dobrou schopnost eh, plnit infrastrukturní projekty. No a poslední příklad. Tady bych rád promluvil o rozdílu mezi projektem a mezi operací. Toto je jedna z prvních operací EFSI v oblasti dopravy. Tak a proč chci mluvit o rozdílu mezi projektem a operací? Protože pod, v rámci každé finanční operace EIB existuje nějaký projekt, nějaké aktivum, ale u EFSI jde o finanční operaci eh, úvěrové riziko a ten podkladný projekt v podstatě ehm, tím není nějak dotčen. Takže alokace rizika, jejich hodnocení, Eh, dodání projektu a financování projektu je separátní od té hodnoty a kvality projektu jako takového. Samozřejmě jsou určité aspekty, které eh, určují jeho finanční rizika a to se zohlední, ale v rámci toho EFSI, pardon, v rámci EFSI operace eh, najdete dobrý bankovní projekt. Takže v tomto konkrétním případě eh, Španělé připravili velice zajímavou strukturu. Oni potřebují lepší, hlavně železniční, ale také silniční spojení do přístavů. A mají problém s načasováním. Oni to nemohou postavit všechno najednou. Ačkoliv přístavy by to tak chtěli. Takže oni se rozhodli, že eh, vytvoří takovou fondovou strukturu, která může půjčovat a může jí být zpět spláceno přístavy časem, což vlastně umožňuje získat výhody té nové infrastruktury. Ten fond tím pádem bude dodávat propojení z přístavy rychleji, než by to eh, byla schopna udělat vláda, udělají to zkrátka přístavy samotné. Takže je jasné, že tady to je tak trochu rozdělené jak si, co se týká těch fyzikálních, fyzických spojení s přístavy, která budou dodána běžně, a mezi financováním. To znamená mm, rozdíl mezi projektem a operací. No a poslední snímek, tady chci pouze říct, že vám mnohokrát děkuji a samozřejmě vám rád odpovím jakékoliv dotazy. Děkujeme vám. Takže vaše kolegyně slovo chtít nebude, nebo ano? Tak prosím, máte slovo. Um, Děkuji. Já jsem byla pozvána, abych vysvětlila, jak postupujeme při ex post hodnocení v Evropské investiční bance. Jsem vedoucím oddělení a pokusím se vysvětlit, jak provádíme toto hodnocení a co je cílem našich studií. Za prvé vysvětlíme, že generální inspektorát e, vznikl v roce 2005 v EIB a tam jsme tedy poli funkce kontroly a vnitřní odpovědnosti. A ty obě funkce jsou oddělené a nezávislé. Máme hodnocení a já to podrobně vysvětlím, čím se zabývá hodnocení. Potom máme vnitřní audit, který vlastně sleduje vnitřní kontrolní systém banky a také Evropského investičního fondu, vnitřní vyšetřování, kde tedy se zabýváme tvrzeními o podvodech a korupci v rámci skupiny. A potom máme stížnostní mechanismus, kde kdokoliv, kterýkoliv občan uvnitř či vně EU může podat stížnost, pokud má pocit, že banka nesplnila své povinnosti v rámci své činnosti. Tyto čtyři funkce generálního inspektorátu působí odlišně a vlastně poskytují své zprávy odlišně. Vnitřní audit eh, podává zprávy výboru pro audit. Výbor pro vyšetřování podává zprávy prezidentovi banky. Takže viceprezidenti a prezident vlastně nemají eh, přímý kontakt se studiemi, které provádíme a my poskytujeme zprávy přímo správní radě. Než vysvětlím, jak, poskytujeme, jak postupujeme při hodnocení, tak vám řeknu, co je to hodnocení. Hodnocení, jak je definováno v OECD, je systematické objektivní hodnocení probíhající nebo, probíhajícího nebo dokončeného projektu, tedy není to hodnocení ex ante, programu či politiky jak je koncipován, jak je realizován a jaké jsou jeho výsledky. že my pokrýváme všechny tyto aspekty. Proč tak činíme? Jaké jsou naše cíle, když provádíme tyto studie? Existují tu dva aspekty. Jednak odpovědnost a druhá je eh, charakter poučení. Musíme vyhodnocovat, zda banka poskytuje to, co slíbila. Zabýváme se tedy prohlášeným záměrem u projektu politiky a zdá to tedy bylo splněno. Pokud jde o to poučení, tak zjišťujeme, co fungovalo, co zas tak nefungovalo a zjišťujeme vlastně provozní, pro, poskytujeme tuto informaci provozním oddělením a takto pomáháme bance lépe fungovat. Samozřejmě to není pouze mechanismus, kdy banka upravuje své fungování a učí se, ale je to tedy také samonápravní mechanismus. Jaké jsou tedy základy pro tato hodnocení? Za prvé, hodnotíme systematicky a nezávisle. Nezávisle znamená, že nemáme žádný vztah k provozním oddělením, nejsme součástí rozhodovacího procesu. Nikdy se nezabýváme projekty před jejich schválením, protože tím bychom se dostali do pozice střetu zájmu. Systematicky, protože musíme pokrýt veškeré odvětví a veškeré aktivity banky nebo EIF. Využíváme standardy, které jsou mezinárodně dohodnuté v rámci naší profese a také hodnotíme oproti uvedeným cílům. Tedy neposuzujeme, zda projekt například fungoval či nefungoval dobře na základě našeho profesního úsudku nebo na základě konkrétní situace, ale na základě toho, co bylo původně přislíbeno. A to je důležité, protože některé tyto projekty pokrývají velmi dlouhou časovou linku a někdy se také normy mění. Takže když provádíme hodnocení, bereme v úvahu, že se změnily standardy a budeme hodnotit, Normy v oblasti životního prostředí jsou mnohem přísnější dnes než před 20 lety a to vezmeme v úvahu. Projekt byl schválen v době, kdy něco takového bylo možné, ale dnes už bychom tak nepostupovali. Ale nebudeme tento projekt trestat za to, že určitý standard na začátku neexistoval. Také řekneme, pokud byl cíl dosáhnout A, B, C, ale bylo dosaženo cílu X, Y a Z, ne, neřekneme, budeme hodnotit tedy, zda bylo dosaženo stanovených cílů. A zájem nezávislosti se musíme opírat o třetí strany, abychom splňovali příslušné normy, pokud je o naši profesi. Takže máme trvalé výměny názorů s různými hodnotícími mechanismy a také s profesními asociacemi, s americkou či americkou profesní společností a spolupracujeme také s eh, určitým z Lucemburku a měníme také naše metodiky. Takže toto jsou naše studie, tak to vypadají. Neopírají se o konkrétní projekty, jsou tematické. V zásadě pokryjeme třeba odvětví dopravy, může to být energetika nebo rozvoj měst a Může se to týkat eh, například programových půjček nebo zprostředkovaných eh, půjček pro malé a střední podniky, tedy finanční produkt, anebo konkrétní mandát, například EFSI, to hodnotíme v letošním roce, nebo mandát externí. Pokrýváme dlouhé časové období, 5 až 10 let. Týká se to typicky 10 let, ale protože se dnes všechno rychle mění, tak vidíme, že pokrýt dobu deseti let už není tak užitečné jako v minulosti. Takže pokrýváme kratší dobu, kratší časový rozsah a snažíme se být blíže k současnosti. Pokud jde o zeměpisné zaměření, zabýváme se buď zeměmi EU nebo zeměmi, které nejsou v EU, anebo pod regiony. Obecně se to netýká konkrétní země. Evropská komise pokud je o spolupráci, tak hodnotí spolupráce Evropské unie s Keňou například. My nepodnikáme hodnocení po jednotlivých zemích. Pokud je o tematické hodnocení, tak se zabýváme projekty. Pokud budeme hodnotit odvětví dopravy v posledních deseti letech, tak si vybereme vzorek projektů z tohoto portfolia a budeme hodnotit každý vzorek z tohoto, každý projekt z tohoto vzorku jednotlivě. Nebudeme se zabývat projekty, ale budeme se zabývat také politikami Evropské unie, politikami a strategiemi a také vnitřní organizací banky, abychom se právě mohli tím odvětvím zabývat. Pokud je o projekty, jak už jsem řekla, hodnotíme je jednotlivě v rámci týmu, ale náš důraz je spíše na odvětví než na konkrétní projekt. A to je určitý vývoj, ke kterému došlo nejen v rámci EIB, ale obecně v Evropské unii a i mimo. Odvětvový přístup je mnohem efektivnější než projektový přístup. A když se budeme zabývat obdobím 2010-2015, tak jsme hodnotili přes 300 projektů. 40 z nich bylo v oblasti dopravy. A to bylo také odvětví, které bylo nejvíce hodnoceno. Ostatní odvětví, kde je vysoká míra hodnocení, je e, zpracovatelský průmysl, a také výzkum a vývoj, energetika, a zprostředkované půjčky. A to jsou oblasti, které jsou eh, prioritní pro EIB a kde je nejvíce projektů. Doprava nepokrývá jenom to, co je na našich internetových stránkách z hlediska hodnocení dopravy, ale také to částečně je pokrýváno například technickými rámcovými půjčkami nebo konkrétním mandátem, například LD, LGTT. Když se podíváme historicky na projekty, které jsme hodnotili v odvětví dopravy, tak většina z nich vychází uspokojivě. Když se podíváme na výkonnost projektu. Některé jsou velmi dobré a několik málo má problémy, zcela evidentně. Mohu poskytnout stručný příklad, proč tyto projekty byly vynikající nebo vůbec neuspokojivé. U těch neuspokojivých jsme měli například tramvajovou síť v jednom hlavním evropském městě, kterou, která byla vybudována pro jednu velkou sportovní akci. A protože chtěli postupovat velmi rychle, tak projekt nebyl tak úspěšný. Ta infrastruktura eh, ne, nebyla včas, vozový park také nebyl dodán včas a ta, to naplánování odpovídalo eh, konkrétní akci, ale nebylo vhodné dlouhodobě. A trvalo dlouho, než se podařilo ten projekt upravit, aby ten projekt byl užitečný pro obyvatelstvo, nikoli pouze pro konkrétní sportovní akci. Vynikající projekt byl projekt Metra v dalším hlavním městě Evropy, kde banka mohla využít své zkušenosti při financování a při pomoci eh, městských projektů pro poskytnutí technické pomoci, aby se vlastně zlepšila schopnost koncipování takového projektu v, v tomto hlavním městě. A bylo to to původní metro, tedy původní projekt byl nehygienický, nebezpečný a neudržitelný tedy projekt eh, jako takový nebyl udržitelný. Ale důraz je spíše na konkrétní odvětví a ne na konkrétní projekty. Například, eh, když jsme se zabývali politikou soudržnosti, tak jsme zjistili, že v některých zemích eh, zacházíme příliš daleko, pokud jde o podporu silniční sítě. A to se projevilo zejména, když začala krize, protože eh, řada těchto eh, dálnic, které se budovaly, byly dálnice s mítným a je tu celá řada dalších silnic, které existovaly, ale které, kde se neplatí mýto, ale lidé dávali přednost eh, silnicím bez mýta a ten projekt se ukázal jako neudržitelný. To byl příklad jeden z mnoha projektů, který je, prochází tedy analýzou. Jaká jsou kritéria, kterými se zabýváme v jednotlivých odvětvích? Je to tedy relevantnost, to je důležité, protože, jak už bylo řečeno, jsme bankou a jsme veřejnou institucí. Jsme institucí Evropské unie a máme financovat projekty, které budou podporovat politiky Evropské unie a cíle, politické cíle Evropské unie, takže relevantnost tohoto hlediska. Ja, do jaké míry projekt přispěje k plnění cílu Evropské unie? a zda skutečně odpovídá určité potřebě. I když je projekt dobře realizován, pokud neřeší konkrétní potřebu, tak je to plítvání prostředků pro všechny. Tedy zda, otázka, zda je takový projekt výhodný pro EU. Efektivita. Plní projekt, pokud jde o infrastrukturu, své cíle, ale je také využíván, přináší určitý efekt pro společnost. Tedy je to, také, je to nejen výstup, ale také konkrétní výsledky. Účinnost. Jsou ty výsledky za přijatelnou cenu a tím se zabývá i účetní dvůr, evidentně. A potom udržitelnost. My si přejeme, aby ty projekty byly prospěšné dlouhodobě a ne pouze na několik let. Potom zkoumáme dva aspekty, které nejsou často předmětem hodnocení. Pokud eh, se zabýváme hodnocením Evropské komise, tak ta kritéria tam nejsou, ale pro nás jsou důležitá. Za prvé, do jaké míry banka eh, zvládá řídit cyklus projektu. Jak se nám daří pracovat uvnitř banky a jaký je, jaké je přispění banky či Evropského investičního fondu. Finanční, anebo také přispění technické. To jsou jednoduché příklady návštěv, které jsme realizovali na projektech, které jsme hodnotili. Systematicky navštěvujeme projekty ex post, abychom viděli, jakým způsobem se jim daří. No tady vidíme, jak za 20 let eh, hodnocení v bance, kolik jsme to hodnotili. 772 projektů, 54 tematických hodnocení. Vlevo vidíte graf, kde, je 17, kde vidíte, že doprava je nejvíce hodnoceným odvětvím. Řekl jsem, že část hodnocení má za cíl eh, přispět eh, k procesu poučení se v bance. My široce jednáme o našich zprávách s institucemi s provozními odděleními, s vedením banky. A poté, co vedení banky projednalo naši zprávu, prezident banky to předá radě guvernérů a to je náš mandát z roku 2009. A je, mandát je také tedy vedením banky dodržován. A kdyby to nebylo dodržováno, tak bychom se museli, eh, museli bychom si stěžovat eh, správní radě po projednání zprávy je ta zpráva zveřejněna a je umístěna na internetové stránky EIB. Kromě toho rada projedná i doporučení, které jsou v každém zprávě a tato doporučení jsou projednána a potom se rozhodne, zda je banka bude realizovat či ne. A pokud banka rozhodne, že bude plnit tato doporučení, tak nás rada eh, poprosí o to, abychom sledovali, zda došlo k eh, splnění těch doporučení. Možná bych uvedla dva příklady, jak se vyvíjí tato doporučení. Před několika lety banka nebyla žádána v té době, aby se zabývala eh, vyplácením prostředků, ale fyzické Týkalo se to spíše fyzické realizace. A hodnocení na projektu Expo zjišťovalo, že nastávají problémy a že vlastně projekt byl realizován jinak nebo ne úplně. A po několika hodnoceních banka rozhodla, že fyzický monitoring je možná eh, dobrým námětem a dnes je to rozšířeno ve všech eh, eh, ředitelstvích banky. To je jeden příklad. A druhý příklad je, že my jsme byly požádáni, a to bylo také zavedeno v bance, kromě tedy hodnocení, se máme také zabývat eh, dopady projektu. Banka realizuje projekt a když potom hodnotíme projekt v terénu, tak hodnotíme velmi dobré dopady a výsledky, ale ty nejsou nikde zaznamenány. Takže je velmi obtížné prokázat, že došlo k eh, určitému dopadu, protože nikdo to nezaznamenal. My navštěvujeme projekty a navštěvujeme tak 60 projektů ročně, to je velmi malý podíl. A chceme, aby banka byla opatrnější, aby byla explicitnější vazba mezi projektem a politickým cílem, ke kterému projekt přispívá a aby existoval určitý systém, abychom byli schopni zaznamenat, jakým způsobem ten projekt přispěl. A to bylo realizováno v rámci banky a my jsme s tím spokojeni. Takže na závěr téměř program si stanovíme nezávisle a necháme ho schválit radou. My jsme se soustředili na střednědobé hodnocení Junkrova plánu a mandátu komise a hodnotíme také zprostředkované eh, uvěrování v Africe a proces eh, sekuritizace EIF. Ale letos tady nevidíte hodnocení určitého odvětví, jako je doprava, energetika a podobně, protože banka má dělat celou řadu dalších věcí, kromě vlastního řízení nebo vlastní kontroly projektu. A úplně na závěr chci říci, že nás je 15 pracovníků 15 hodnotitelů a někteří lidé přicházejí z banky a mají projektové zkušenosti, jiní přicházejí z, pro, z profese hodnotitelů. Pracujeme s konzultanty, kteří pouze podporují naši práce. Jedna věc je velmi důležitá, že tito konzultanti neodpovídají za zprávy. Generální inspektorát odpovídá za tyto zprávy a ne, používáme tedy prohlášení, které používá komise, kdy se vlastně zbavuje odpovědnosti. A v tomto směru my odpovídáme za veškeré e, zprávy a hodnotící zprávy, které vydáváme. A konečně hodnocení je věc, která by měla být e, začleněna do samotného pracovního cyklu banky. Banka potom je odpovědnější za svou minulou činnost a dokáže se také lépe poučovat pro budoucí činnost. Děkuji za tyto zajímavé připomínky. Nyní Dávám slovo panu Xavier Solovis, organizace Counterbalance Brusel, takže prosím, můžete nám říct, jaké je stanovisko vaší organizace. Thank you for the invitation and providing me with the... Dobrý den, díky za pozvání a možnost mluvit zde v parlamentu. Já jsem šéf sekretariátu Counterbalance. My jsme eh, koalice devíti nevládních organizací, vytvořená v roce 2007. Naše mise je udělat z veřejných financí v EU vedoucí aspekt, který bude pomáhat dosáhnout rovné a environmentálně zdravé společnosti. Konkrétně se zaměřujeme na operace Evropské investiční banky, to znamená, že monitorujeme tuto banku vlastně téměř už 10 let. A proto jsme dnes v pozici, kdy se můžeme poučit z efektivity a z problémů propojených s projektu EIB z projekty EIB. E, z trošičku jiné perspektivy tady řešíme věci než zástupci EIB. Naše hlavní hodnocení je, že e, pro politika EIB a procedury due diligence vypadají dobře na papíře, ale praxe už tak zářná není a jsou zde také problémy nekonzistentností v rámci přístupu EIB. Takže problémy k řešení tu jsou e, a lze se poučit z problematických projektů z minulosti kde vlastně peníze daňových poplatníků v EU nebyly využívány nejlépe. První otázka, kterou bych chtěl zmínit, je to, čemu tady říkám variabilní geometrický přístup k podvodům a korupci. EIB má politiku proti podvodům a princip, kterému říkají nulová tolerance vůči podvodům a korupci. Ale není to plně a koherentně implementováno ve všech projektech EIB. V letošním usnesení z výboru KONT ohledně eh, operací EIB je jedno ustanovení, které vyzývá banku k tomu, aby eh, nepodporovala projekty nebo nepůjčovala projektům, které jsou předmětem korupčního vyšetřování až ať na národní nebo evropské úrovni. To je podle nás klíčové. Parlament eh, tak vysílá velice důležitý signál, protože v minulosti EIB financovala projekty, které byly vyšetřovány z korupce, například Korpoplen Sostain ve Slovinsku a momentálně banka připravuje něco podobného eh, u jednoho italského projektu, což je další snímek. Eh, tady zmiňuji tento případ, protože to v podstatě ukazuje několik různých věcí. Tedy co to je za projekt? Je to dálnice, tedy dálniční obchvat okolo města Mestre eh, v benátském regionu, to znamená to poměrně blízko Benátek v Itálii. V roce 2013 EIB eh, tomuto projektu dala půjčku 350 milionů euro na refinancování dluhu, který se u projektu nahromadil od jeho začátku v roce 2003. V roce 2011 ten projekt byl předmětem velice kritické zprávy italského účetního dvora. E, italský účetní dvůr zmiňoval, že zde jsou problémy, e, mimo jiné nedostatek veřejné kontroly, což vede k neopodstatněnému nárůstu nákladů a také riziko infiltrace organizovaného zločinu prostřednictvím subdodavatelských společností, které prováděly samotnou stavbu, což je velice vážná věc. A od té doby se ty obavy bohužel staly skutečností, protože ten projekt a několik subdodavatelských firm je teď vyšetřováno z údajného daňového podvodu a um, e, propojení s organizovaným zločinem. Je to napojeno na jeden masivní skandál v Itálii z nedávné doby, který zahrnoval také celou řadu politiků z benátského regionu. Tři měsíce poté, co italský eh, účetní dvůr vydal svou zprávu, EIB podepsala půjčku tomuto projektu, to bylo v červnu 2011. Pak první zatýkání eh, proběhlo v roce 2013 v souvislosti s tímto projektem a dva měsíce poté, v dubnu 2013, banka poslala peníze Poté jsme my společně s e, organizacemi občanské společnosti z Itálie poslali Olafu stížnost, nicméně na tu nikdo nereagoval. A později EIB reagovala na naše dopisy tím, že řekla, že banka nemá žádné důkazy e, jakéhokoliv zneužití prostředků EIB v souvislosti s tímto projektem. Poté Evropský parlament v dubnu 2015 ve svém usnesení o EIB přijal určité kritické formulace, kde se eh, říkalo, že se lituje toho, že EIB financovala eh, ten obchvat eh, Passante di Mestre a, vyzývala se, a EIB se vyzvala, aby nefinancovala tento projekt a aby aplikovala svou politiku nulové tolerance vůči podvodům. Nicméně v současné době se děje to, že banka financuje tento projekt znovu kromě tedy té eh, původní půjčky v roce 2013 projektovými dluhopisy. To znamená, že dochází k emisi dluhopisů pro tento projekt, ačkoliv ta vyšetřování stále probíhají na národní úrovni. Další témata, která se objevují, když řešíme projekty s kolegy, Eh, například se stále financují neudržitelné, netransparentní a neživotaschopné projekty. Například eh, projekt S7 v Polsku, to je eh, jedna silnice, já tam mám v části se zdroji PowerPointu konkrétní, konkrétní podrobnosti. A pak otázky due diligence Banka má nástroje, kterými může zajistit, že projekty jsou kvalitní, ovšem EIB rozhodně není plně vybavená, aby odolávala politickému tlaku z některých členských států, pakliže tyto chtějí, aby některý projekt byl financován. A tato, tento politický tlak do určité míry podkopává kvalitu projektů, které se schvalují. Pak komplexnost finančních nástrojů, které se používají, zvyšuje Eh, komplexnost procesu due diligence. Ten italský případ eh, se například také týká projektových dluhopisů, eh, financují se různé projekty PPP, veřejno-soukromá partnerství, což jsou také věci ke zvážení, protože to je ta multiplikace finančních nástrojů, která stěžuje hodnocení kvality nebo tu kvalitativní stránku projektu. No a pak mám další příklad. To je projekt Castor ve Španělsku, což je zařízení na ukládání plynu financované dvakrát z EIB, nejprve půjčkou a pak projektovými dluhopisy v posledních letech. Tento projekt byl financován dvakrát, ale stále e, to nestačilo, nebyly vydány dostatečné studie k tomu projektu a když ten projekt se spustil, v podstatě začalo docházet k miniaturním země, eh, zemětřesením v té oblasti a ten projekt musel být zastaven, což jak si dává vzniku eh, skutečné hodnoty due diligence eh, v EIB, protože v tomto případě měli zajistit více studií, než kolik jim poskytly španělské orgány. No a pak je tady taková ta hra, kdy EIB řekne, že to není jejich odpovědnost, ale je to zodpovědnost členských států a promotérů, že mají zajistit oni, že ten projekt je životaschopný. Další snímek. Tady jsem vám chtěl dát další příklad. Toto je skutečně nedávný projekt. E, je to obchvat Bratislavy, což je nové veřejno-soukromé partnerství na Slovensku s hodnotou 4 miliardy euro. Jde o stavbu a provoz 60 kilometrů dálnice kolem Bratislavy. Je to v podstatě jeden z největších projektů PPP v Evropě a čelí celé řadě výzev. Slovenské think tanky, nevládní organizace a nezávislí odborníci eh, tento projekt obvinují z několika věcí. Jednak z přecenění Existují důkazy o tom, že ten projekt by byl levnější, kdyby proběhlo běžné výběrové řízení, než spíš než PPP. Další je eh, hodnocení nízké kvality a nekvalitní studie dopadu, studie proveditelnosti kolem tohoto projektu. Pak se zde objevují obavy ohledně střetu zájmu v souvislosti s veřejnou zakázkou, která byla na tento projekt eh, uspořádána. A ministr dopravy na Slovensku vůbec neposkytl veřejnosti dostatek informací o tom, jak je tento projekt potřebný a výhodný. Tady se stalo to, že EIB schválila půjčku 500 milionů euro na tento konkrétní projekt a tady je otázka, jak banka hodnotila ten projekt jako takový. Protože EIB e, dostala stížnost do svého stížnostního mechanismu a stále zatím čekáme na reakci EIB. Ale je potřeba e, poznamenat, že pro podobné infrastrukturní projekty ve slovenských městech, tady pro silniční projekty, ta e, instituce Jasper, o které mluvila i EIB, to znamená Joint Assistance na podporu projektů v regionech, se obvykle používá na eh, hodnocení toku dopravy a tak dále. A Jasper se angažoval v jednom projektu financovaném z EU pro eh, jaksi takový hlavní plán pro dopravu pro Bratislavu. A z tohoto plánu je tento obchvat vyloučen. Nicméně, co se týká této konkrétní půjčky, EIB Jasper nepoužila což znamená, že v podstatě nevyužili informace, které Jasper už měli a kde Jasper říkal, že ten obchvat se do toho hlavního plánu pro Bratislavu zahrnout neměl. Naši slovenští kolegové proto vyzývají EIB, aby byla konzistentnější ve svém přístupu a aby zajistila, že technická pomoc, která je k dispozici, bude použita i pro alternativní studie, aby se ukázalo, jaké jsou alternativní možnosti. Takže určitý, určitým způsobem za to EIB nejen, že se neobrací na analýzy národních, ale ani regionálních a místních orgánů. Tím se dostávám k posledním snímkům eh, své prezentace. Eh, Jde hlavně o odpovědnost Evropské investiční banky. Z posledních let vidíme, že EIB se dostatečně nepoučuje z některých chyb, které udělala. V případě Castoru, to znamená té, toho úložiště plynu ve Španělsku, ten projekt je stále označen jako úspěch finančně vzato EIB a Evropskou komisí ačkoliv ten projekt jako takový je pozastavený a 1,4 miliardy euro eh, v podstatě eh, museli zaplatit španělští daňoví poplatníci tím, že se jim zvýšily daně, protože museli zaplatit za to selhání toho projektu. Jedna eh, otázka, která souvisí s řízením celé věci, je to, že zde je pouze omezené angažmá správní rady banky zejména v případě citlivých a problematických případů. Správní rada není dostatečně informována o stížnostech z interního mechanismu pro stížnosti ani o stížnostech podaných u ombudsmana. Dovolte mi konkrétní příklad. Poprvé před dvěma lety Evropský ombudsman zjistil případ špatné zprávy věcí veřejných u EIB, to se týkalo jednoho mostu v, v Bosně. Dva měsíce poté eh, byl, co, co byl tento případ ombudsmanem zadán, eh, řekla správní rada, že vůbec o ničem neví. Že v podstatě neví o tom, že by ombudsman vydal rozhodnutí o něčem, co je pro takovouto veřejnou instituci velice důležité, protože se to týká kvality procedur a eh, výběrových řízení. A co se týká stížností eh, na EIB, v podstatě se vydává každoroční zpráva, která se posílá správní radě banky, kde se agregují různé případy, takže neexistuje žádný follow-up eh, případ od případu. A my si myslíme, že co se týká zprávy věcí veřejných, je to velký problém, protože ty stížnosti eh, bance a ombudsmanovi jsou ideálním nástrojem, jak se poučit, jak zjistit, co jsou konkrétní pro- problémy, a co udělat s projekty v terénu. Takže to by mělo doplňovat to hodnocení eh, těch dohledových orgánů banky, ale zatím se to neděje. Jedna další výzva zde se týká transparentnosti. V loňském roce banka revidovala svou politiku pro transparentnost a byl zde pokus eh, rozmělnit ty, ty, ta kritéria pro transparentnost. Ve finále díky organizacím občanské společnosti a díky Evropskému ombudsmanovi ta politika eh, nebyla rozmělněna do takové míry, řekněme to takto, ale eh, každopádně nedošlo k jejímu vylepšení. No a v souvislosti s tím Eh, se objevil druhý případ eh, nesprávného managementu, který, na který upozornil ombudsman. To se týkalo přístupu k informacím a eh, interního šetření kolem jednoho mm, případu ze Zambie. A tady v podstatě banka nechtěla zveřejňovat vůbec žádné informace o tom vyšetřování a to vyšetřování muselo být ukončeno. Ehm, ačkoliv bylo slíbeno bankou, že toto bude vyšetřeno a to bylo řečeno zde v Evropském parlamentu. Takže určité otázky netransparentnosti zde stále jsou. Nakonec, co se týká doporučení. Hlavní sdělení, které bych vám rád dnes předal, je, že v tuto chvíli je na banku vyvíjen obrovský tlak prostřednictvím eh, navyšování kapitálu z loňského roku a také v rámci investičního plánu pro Evropu, eh, v rámci kterého se má financovat daleko větší počet projektů. Myslím si, že momentálně je klíčové zajistit a prioritizovat kvalitu spíš než kvantitu. Jak jste možná viděli v té eh, prezentaci EIB, zaměstnanců banky je méně než Světové banky takže ten tlak financovat víc projektů může ovlivnit jejich kvalitu. Pak jedno jasné doporučení se týká toho, že EIB musí přestat s financováním ehm, půjček pro projekty, které jsou vyšetřovány z korupce, ať už na národní nebo evropské úrovni. Dále banka musí zajistit dostatečnou úroveň kontroly v rámci své infrastruktury. To znamená, že musí být více zapojena správní rada a musí být zaveden efektivnější a nezávislejší e, systém stížností, což by byl interní nástroj banky. Rovněž Chceme, aby Evropský účetní dvůr zde hrál systematičtější a proaktivnější roli. V posledních deseti letech účetní dvůr vydal pouze jednu zvláštní zprávu o Evropské investiční bance, to bylo eh, v loňském roce k operacím v Africe podle investičního nástroje, ale my si myslíme, že dnes, zejména vzhledem k eh, tomu programu Investment for Europe musíme mít jaksi harmonizovanější přístup a účetní dvůr by se měl zabývat projekty EIB i uvnitř Evropy, nejenom mimo Evropu. A to poslední, co chci říct, to se týká skutečně dohledu a angažovanosti Evropského parlamentu vůči bance. Myslíme si, že v současné chvíli zde je takový jaksi fragmentovaný přístup ze strany Evropského parlamentu vůči EIB. V podstatě vydáváte pouze usnesení, výroční usnesení k činnosti EIB, pak jsou také různé zprávy o kompetencích, o zárukách mandátu pro banku mimo EU. A e, problémy, které zde máme, je to, že v podstatě nedochází k monitorování implementace toho, co parlament žádá. Konkrétní příklad. E, před, už před čtyřmi usneseními začal parlament e, žádat na bance, aby zvýšila transparentnost, když půjčuje malým a středním podnikům prostřednictvím nějakých finančních prostředníků. A za tu dobu, tedy za ta čtyři usnesení, nedošlo k žádnému politickému procesu, k žádné iniciativě, jak by toto banka chtěla reflektovat. A to samé platí e, pro boj proti vyhýbání se daní. V loňském roce parlament požádal banku, aby vyvinula zodpovědnou daňovou politiku, ale banka je pasivní, čeká, až něco udělá komise a v podstatě se těmi doporučeními vůbec neřídí. Nakonec jsem chtěl říct, že EFSI, tedy investiční plán pro Evropu, je skvělou příležitostí pro Evropský parlament, aby navýšil tuto aktivitu, protože poprvé i pro operace uvnitř Evropy má parlament možnost se vyjádřit k tomu, co EIB dělá v rámci Evropského fondu pro strategické investice. To je vše. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na eh, vaše otázky k této prezentaci nebo k čemukoliv jinému. Děkuji. Ano, děkuji za zajímavé vysvětlení našich všech našich tří řečníků. A také bychom už tedy měli zde kolečko týkající se správně, Někteří kolegové už se chtějí účastnit. Já bych chtěla položit otázku na EIB, kolik projektů v oblasti e, dopravy je vlastně kontroloval, protože jste říkali, že nemáte až tolik lidí, čili kdo sleduje tyto projekty, kdo je kontroluje, potom tedy právě když se jedná o projekty v oblasti dopravy, to jsou velké projekty samozřejmě, takže cílem je samozřejmě lepší propojování, takže tyto projekty vlastně musí být zadávány na základě otevřených výběrových řízení. Takže to vidíme už tady, že zde existuje určité nebezpečí, čili kdo doprovází, sleduje tyto projekty a tady tyto, ten způsob zadávání, to by byla moje první otázka. Potom bych ne, respektive říkali jste, jaké funkce vlastně existují paní Jank Preco v oblasti toho hm, šetření, odkud pocházejí ty informace, zda jsou tam whistlebloweri, nebo zda existuje nějaké systémat, nějaká systematizace tady těchto údajů. Zda tedy nereagujete pouze tehdy, když dostanete nějaké upozornění, nějaký alarm, čili kolik eh, takovýchto případů bylo v posledních dvou eh, letech eh, ohledně projektu EIB a byly tyto projekty skutečně doprovázeny, jak se sledovány ze strany EIB Zda a můžeme tedy hovořit o skutečné kontrole, to by byla tedy moje první otázka nebo první otázky. Myslím si, že k tomu tématu pasante di Mestre bychom ještě měli také vyslechnout více informací. To, co říkáte, jakým způsobem vlastně můžeme zastavit už probíhající projekt, když narazíme na podvody nebo na korupci. Dokážu si představit, že je to složité ale to, co jste udělali, aby se vlastně italská justice začala aktivně zabývat těmito případy vlastně mm, data, že tam došlo tady k zatčení, čili to znamená, jak reagujete, když vlastně narazíte na takovýto problém stávajícího projektu, jak reagujete? Takže tady ten obchvat mestre, pasante di mestre, to je samozřejmě pro nás ještě stávající starost, protože s tím souvisí vlastně riziko ze strany financování EU. Ano, takže to by bylo z mé strany. Derek možná ještě. Možná, pokud mohu začít odpovídat. Vy se ptáte na kontrolu, kterou vykonáváme u jednotlivých projektů a já vysvětlím několik věcí. Za prvé, jako součást eh, podání našem, naší řídící radě ten příslušný pracovník eh, provede hodnocení charakteru případného tedy dlužníka který si vypůjčí prostředky, takže rada získá informace o integritě a charakteru případného dlužníka. A to potom vlastně znamená některé opatření v našich smlouvách. V určitém případě posílíme smlouvu nad normální soulad se zákonem a nad, nad, rámec běžných ustanovení ve smlouvě. A potom, když jdeme tím eh, smluvním cyklem a po vyplacení prostředků, to je smluvní proces eh, s dlužníkem, a kde jsou podmínky, které třeba splnit a je to doprovázeno prohlášením ředitele společnosti, že společnost eh, vlastně se řídí platnými zákony a že veškeré tyto parametry jsou platné. Takže právně odpovědný ředitel musí potvrdit tyto skutečnosti při výplatě prostředků. Z fyzického hlediska obtížnější projekty, významnější projekty jsou navštíveny jednou ročně a projektové ředitelství vyšle technika, inženýra, který navštíví projekt. A máme více projektů, máme více problémů na projektech mimo Evropskou unii, takže zde vlastně je větší procento zájmu, větší zájem o, o, tento, o tyto projekty. K mestre se dostanu za chvilku. Existuje i tým, který se jmenuje finanční transakce a jejich prací Prací tohoto speciálního oddělení pro finanční struktury je sledovat eh, fyzický pokrok a proces eh, splácení prostředků. A máme tedy na jedné straně technickou kontrolu, která má ty technické kapacity a potom finanční kontrolu. Potom existuje také zpráva o dokončení projektu, který je na nakonec, že se snažíme pochopit, jak to proběhlo, jaké jsou výsledky a hodnotíme ty výsledky jako projektový tým. A to je vlastně základ databáze, kterou předáme hodnotícímu týmu a Ivory a její kolegové postupují podle vlastního uvážení. A to je součást také naší dohody, že my jim neříkáme, jak mají postupovat, oni mají vlastní uvážení. Než dám slovo Ivory, Mestre, složitá transakce, byla dokončena před eh, řadou let a, a funguje. Ale tam hovoříme o finančních operacích a ne o projektu. Ten projekt má výsledek, byly tam určité více náklady a tím jsme se zabývali a museli jsme změnit působnost a také jsme museli změnit určité finanční mechanismy, došlo tam k nárůstu ceny a podobně. Pokud je o tedy podezření na podvod. To není moje práce, ale to, to mi sdělili, sdělili kolegové. Ten případ byl uzavřen Olafem a generální inspektorát e, intenzivně spolupracoval po dlouhou dobu s Olafem a vyšetřoval tuto problematiku. A určité okrajové obavy byly tedy e, zaznívaly, co se týče subdodavatelů ale není správné, že jsme neudělali nic. Ten pro, projekt jsme diskrétně sledovali a posunuli jsme naprosto eh, seriózně a dám slovo Ivory, která bude hovořit o té eh, hodnotící části práce. Abych doplnil, pokud je, kdo sleduje projekty, projektové oddělení, jak vysvětlil kolega, sleduje projekt při realizaci projektu, když je projekt dokončen, pro ně to končí a potom my to přebíráme jako případ, abychom ho mohli individuálně hodnotit. A v takovém případě budeme mít eh, návštěvy na místě, když projekt už funguje. A tudíž ano, existuje systematický dohled nad projekty kolegy, kteří mají na starosti projekty přičemž evaluace se bude zabývat eh, pouze zlomkem projektu, ne všemi. To se týká toho, kdo sleduje projekty a pokud jde o dělbu práce v rámci generálního inspektorátu, generální inspekce. Eh, pokud jde o informace pro vyšetřování, tak kdokoliv může anonymně nebo otevřeně vyplnit eh, tu stížnost a mají, existuje povinnost pro, pro to a po určité analýze může být zahájeno vyšetřování. Pro složité mechanizmy je to podobné. Každý občan může vyplnit stížnost a existují mechanismy, včetně přes internet a kdokoliv na celém světě může podat stížnost na banku. U hodnocení je to odlišné. My rozhodujeme, čím se chceme zabývat. A každý statistik potvrdí, že je velmi nebezpečné vyvozovat obecné poučení z jednoho nebo dvou specifických případů, takže my se snažíme o systematický přehled o projektech a snažíme se poučit z těch projektů, které se nepodařily, které ne, se nepovedly a také z těch, které eh, zafungovaly dobře, protože to je to, co vlastně chceme nakonec eh, zopakovat. Věřím, že to odpovídá na otázku, jaké jsou funkce generální inspekce. A ta existuje pro různé účely a používá různých informací, ale pokud probíhá vyšetřování, tak já bych neprovedla hodnocení na tom projektu, protože to by vlastně eh, komplikovalo práci vyšetřovatelů. Pro případ Mestre snad mohu jenom doplnit, že Olaf eh, má za to, že nebyly důvody k vyšetřování a nedošlo k eh, trestnímu či správnímu vyšetřování v Itálii. Tam pouze došlo k tomu, že italský účetní dvůr měl určitá zjištění. za zpravodaje promluví kolega Šmit, kolegyně Šmit. Ano, děkuji. Když poslouchám tu diskuzi, tak mám skoro strach trošku, že do roku 2000 30 vlastně, abychom budeme potřebovat 500 miliard eur, abychom umožnili ten evropský prostor dopravy. A když slyším tady tu diskusi mezi EP, zejména mezi dvěma odděleními EIB, tak vlastně mě to celkem zneklidnilo, Zda tedy ta eh, politika, jak se provádí, toto vůbec umožní. Je to velice důležité, abychom splnili naše evropské cíle, abychom vytvořili takové ovzduší, které by to umožnilo. Ne, aby se vytvářely tedy, já nechci vytvářet nějaké pochybnosti nebo projekty, ale měli bychom si vlastně vybírat ty projekty, které budou uspůsobeny těm cílům vytvoření jednotného evropského dopravního prostoru. To znamená vybírat si takové projekty, které vlastně budou k užitku eh, členských států. Když nyní banka jako EIB tedy vlastně míra, jak u ty peníze rozdělují. O toto samozřejmě nespochybňuji, ale říkat máme experty a odborníky ve všech oborech a my vlastně posuzujeme, hodnotíme ty projekty podle možnosti jejich uskutečnění, podle odborné relevantnosti, tak tady už bych byla opatrnější, protože kolik pracovníků na to potřebujeme, kolik to stojí, aby se tyto projekty takto hodnotily, takto posuzovaly, zda budou či nebudou financovány. Když mluvím ze své zkušenosti, pocházím z města z Rakousku, velmi známého, a tehdy v té době jsme se obrátili na EIB, Nyní tedy v souvislosti s EFSI zda by bylo možno financovat eh, regionální eh, železnici. Byl to relativně malý projekt eh, ve srovnání s tím celým globálním projektem zda tedy vůbec může být nebo nemůže být financován, ale jak si dále to potom nebylo sledováno, takže oddělení EFSI, EIB, ale to je vlastně to, co jsme vždy říkali a týká se to i jiných vlastně oblastí EIB, že nechtějí eh, žádné politické ovlivňování. Nyní jsem zde slyšela ze strany kolegů, že vlastně přece jen tam dochází k určitým politickým vlivům. Zda tedy to je dobré nebo špatné, zda tedy ten či onen projekt bude vybrán, že některé projekty jsou považovány za vhodné, jiné ne. Ale když vlastně banka rozhoduje, do jaké míry vlastně tento jednotný právní prostor Evropy bude financovat, tak vidím jako poněkud problematické, když ta banka rozhoduje, co bude či nebude financováno. A to mě skutečně vadí, že vlastně, vlastně komise proti EIB, proti účetnímu dvoru, proti parlamentu Měla by to být společný příběh, měli by vlastně všichni se spojit na tom, na tom, aby plnili tyto evropské cíle. A nyní jsme vlastně slyšela z toho hodnocení, že se musí vybírat, co se bude hodnotit, že jsou zcela nezávislí, tedy nestraní v tom a že vlastně se musí nejdříve také stanovit, co vůbec je hodnocení. Hodnocení je dobré, samozřejmě, to o tom není žádná pochybnost. Já si myslím, že když se rozhodneme pro nějaký projekt, tak potom od začátku ho musíme jaksi spoluhodnotit, podívat se, jak ten projekt je zpracován, jak je reálný, jak vypadají plány, jak vypadá výběrové šízení a teprve pouze až tehdy jednotlivé stupně tyto etapy budou splněny, tak ty peníze mohou být přece poskytnuty pouze tehdy, když bude vědět, jaké jsou projekty, kdo to bude realizovat. Zde se říká tedy až po pěti letech nebo po deseti se hodnotí, zda tedy vůbec eh, ten či onen projekt, to či ono letiště je užitečná. Naštěstí eh, vlastně neexistuje žádný účetní, který zpracovává eh, zvláštní zprávy. Vlastně eh, zde vlastně jde o peníze daňových poplatníků a já jsem tedy toho názoru, že parlament samozřejmě se skládá z politiků, ale také vlastně z lidí, kteří byli svobodně zvoleni občany a že vlastně by měl být zapojen do rozhodování, do těch projektů a ne pouze ex post, jak si být informován o tom, jak probíhá, jaké bylo hodnocení a tak dále. Takže myslím si, skutečně bych chtěla apelovat na to, aby vždycky jsme měli na paměti ty hlavní, ty velké cíle, to znamená to vytvoření toho jednotného eh, evropského dopravního prostoru, abychom se všichni spojili naše snažení, naše úsilí, abychom splnili tento cíl, aby se nemrhalo penězi a tento parlament aby byl skutečně zapojen do toho rozhodování jakožto partner. Pokud chcete zareagovat na to, co zde zaznělo, tak prosím. So, so Děkuji filozoficky se na to díváme stejně jako vy. A souhlasíme, že třeba spolupracovat, aby se projekty realizovaly. A mohu vás ujistit, že banka se nepovažuje za překážku. A nakonec členské státy a ty celky, které mají v členských státech za úkol budovat dopravní infrastrukturu kontroluje rozhodování. Není to banka, která to kontroluje, ani komise, když mohou mluvit za sebe. My to podporujeme. A pokud projekt splňuje eh, projekty způsobilosti, a rada ředitelů to odsouhlasí, tak ho můžeme financovat. A my chceme dostat peníze zpátky, takže musíme se zabývat eh, kapacitou těchto celků nám ty prostředky vrátit. A tady jde o politická rozhodnutí. To je nepříjemná pravda. Můžete půjčovat eh, peníze a, ne, a nečekat, že se vám vrátí, ale jak zaplatíte za dopravní infrastrukturu. Buď to zaplatíte zdaněním, což je historicky tradiční přístup, a nebo jak některé členské státy se eh, rozhodly, tak se to zaplatí mítem. Od eh, Francie, Španělsko šlo touto cestou. Takže to je volba členských států. A myslím si, že banka se považuje jako zprostředkovatel a ne jako někdo, kdo brání postupu vpřed. A fyzické sledování a sledování finančních prostředků je velmi důležité. A my často pracujeme s dobře fungujícími celky uvnitř eh, členských států a můžeme jim umožnit určitou míru volnosti takže je tu určitý úsudek eh, o riziku. Do jaké míry budeme kontrolovat naše promotéry, tedy ty stavitele, kteří staví. A pokud je o rozsah projektu, tak to je věc, s kterou se banka potýká do jisté míry. A my jsme zaměřeni na větší projekty a snažili jsme se usilovně vlastně eh, se také e, zabývat menšími staviteli, menšími akcemi. A to se nám tolik nedaří a my se velmi snažíme, abychom e, zmenšili rozsah těch projektů, abychom působili i v této oblasti. A to je také určitá, to je určit, to znamená i určité vyvážení počet pracovníků, s kterými pracujeme pokud se zvýší počet projektů, tak budeme muset mít mnohem více pracovníků. A to je rozhodnutí tedy správní rady členských států a také to závisí na tom počtu pracovníků. A jsou to složité věci. Děkuji. Tři žádosti o slovo. Kolega Liberacky. Pani przewodnicząca, jeśli wolno będzie, to taką trochę osobistą refleksję, ponieważ... Dziękuję, pani... Z tego mniej więcej je... Taková drobná osobní úvaha. My jsme hovořili o minulosti 20 let a já jsem byl člen vlády v Polsku a odpovídal jsem za spolupráci s EIB. Musím říct, že ta spolupráce byla mnohem lepší než se Světovou bankou a dalšími institucemi, ale když se podívám na eh, seznám půjček a zaměstnanost a efektivitu půjček a finančních operací na jedno pracovní místo, jak tedy se srovnává EIB eh, s EBRD nebo s, se Světovou bankou, když se podíváme na tyto údaje, tak je třeba s tím souhlasit. A neměli bychom zapomínat na to, co je v rozporu s našimi očekáváními. Máme tu dlouhý seznam našich výhrad, ale já bych si přál, aby ty věci byly relativizovány, abychom srovnávali neúspěšné projekty s celkovým s objemem vynaložených prostředků. Jaké je procento těch neúspěšných projektů oproti celkovému objemu poskytnutých peněz? A kolik jich je z nových členských států? S, uspokojí, s vidím, že nesrovnalosti nebo více než nesrovnalosti podvody. Tady vidíme, že podvody jsou rozděleny téměř rovnoměrně mezi takzvanými starými a novými členskými státy. A tady alespoň existuje určitá rovnost. A mně se líbilo vyjádření EIB, to jest, že analýza by měla být prováděna na základě rozdělení témat a nikoli projektu. Takže skutečně vás zajímá le, les a nejednotlivé stromy. A můj názor je, že Evropská investiční banka by neměla hovořit o tom, jak je nepolitická, protože vy jste naší bankou. Vy jste bankou Evropské unie. A každé rozhodnutí o prioritách je politické rozhodnutí. A vaší prací je hodnotit, zda je projekt životaschopný, jaká bude návratnost investic u určitého projektu. A my vám dáme seznam projektů. Takže by bylo lepší, kdybychom jednali jednohlasně a ne až ex post. Ale v současnosti také někdy v minulosti, protože to by nám umožnilo, abychom se lépe chápali. Protože někdy vaše odpovědi jsou, víte, já to nedělám, to není na mě, to dělá někdo jiný. Dělá to správní rada a já nejsem člen správní rady. A to je jenom přesun odpovědnosti a to se mi nelíbí. Další věc. My jsme zaměřeni na výkon. A my chceme analyzovat, co probíhá bezprostředně. Hovoříme o dopravní infrastruktuře. Máme CEF, Junckerův plán a máme příjemce. A já bych chtěl, abyste vy jako banka analyzovali určitou kontinuitu, určitý rytmus, který se projevuje v realizaci projektu. Pokud jde o transevropské sítě, například v mé zemi, 4 eh, miliardy euro bude vynaloženo v tomto roce, ale v příštím roce 17 miliard euro. Takže se položím tuto otázku. Výrobní podniky, které vyrábějí různé produkty, přežijí do konce roku? Asi ne. Takže možná vy nebo společně bychom měli vyslat určité varování s tím, že kontinuita je nezbytná. Protože momentálně máme přes 30 finančního výhledu v čase, ale v prostředcích jsme celkově objemu vyčerpali jenom několik procent. Takže jsou naše prostředky vynaloženy správně, dobře, mohou příjemci využívat tyto prostředky? Souhlasím s tím, co řekl pan Pinkston. Musíme uvažovat o odpovědnosti jednotlivých vlád, což znamená, že Evropská komise a my jako parlament v naší eh, kontrolní funkci a vlády a Evropská investiční banka, když hovoříte o tom, jak jsou věci špatné, jak jsme prošli o 100 milionů tam a o 1 miliardu jinde, tak důležité je, abychom dosáhli konečného cíle. A poslední věc, projektové dluhopisy a Junckerův plán. Má EIB záměr, chce využít nový nástroj, tedy projektové dluhopisy. Chcete tento nástroj více využívat v EU? Protože to by mohl být eh, faktor růstu. Tak by se dalo nastartovat eh, ekonomický růst a více projektů by bylo života schopných pro komerční banky. Takže třeba to analyzovat co dělají komerční banky a co dělá EIB a v jakém tempu, podle jakého rytmu. To je celá škála důležitých otázek za mě, ale na závěr chci zdůraznit svůj názor na to, jak funguje EIB. Můj názor je velmi pozitivní. Děkuji. Kolega Vogen, bitte. Kolega Vogen. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych začal pozitivně a řekl bych, že ve Walesu máme spoustu velkých projektů financovaných EIB a jsou velice úspěšné a bez financování EIB by ty projekty nevznikly. Většina z nich má velký vliv na hospodářství, takže to vítám. Většina finančních nástrojů jsou nové, takže jsou určité problémy. Mám celou řadu otázek. Je jich poměrně hodně a je proběhnu, abych neplýtval časem. Většina je na pana Valentajna, ale zbytek na ostatní kolegy. Pane Valentajne, vy jste řekl ve své prezentaci, že nikdy nemáte dost peněz pro všechny. Já se chci zeptat, jaká je situace teď. Ptám se proto, že všichni si asi uvědomujeme, že objem peněz do tradičních fondů, jako jsou strukturální fondy, eh, nebude stačit a budeme spolehat na víc nástrojů, takže financování z EIB bude velice důležité. Takže první otázka, myslíte, že máte dost finančních prostředků s výhledem do budoucna za druhé? Mluvil jste o tom, že si myslíte, že se nepřipravuje dost projektů, že jich není dost jaksi v přípravné fázi. Myslíte si, že to je proto, že členské státy ty projekty nepřipravují, anebo je to proto, že s nimi někdo nepřišel za EIB a hledá financování jinde? Třetí otázka se týká velkého množství prostředků, eh, které jsou k dispozici člověk, eh, velký počet fondů, je to CEF, FC, strukturální fondy, vaše nástroje. Hledáte nějaké příležitosti tyto fondy skombinovat a mít tak možnost financovat daleko větší projekty? Mně by to dávalo smysl, ale vím, že to není vždy jednoduché, protože ty různé fondy mají různá pravidla, takže máte alespoň nějakou možnost kombinovat tyto fondy? Další otázka. Kdo rozhoduje o tom, které projekty budou financované a které ne? To je velice důležitý bod když se projekty dostanou eh, do správní rady, tak jsou v podstatě vždy přijaty, ale někdo rozhodl o tom, že toto je dobrý projekt a měl by být financovan. Kdo to rozhodnutí udělá, než se ten projekt dostane do té správní rady? A na, za poslední ty výsledky, o tom mluvila vaše kolegyně, výsledky jakožto součást hodnoticího procesu. Eh, samozřejmě výsledků je různý, eh, různě velký počet tvorba pracovních míst, zkrácení cestovní doby, eh, jindy to může být, já nevím, zlepšení životního prostředí. Takže já se chci zeptat, jak hodnotíte ty výsledky a jaké jsou pro vás priority. A pokud dojde k, eh, ke konfliktu priorit, jak rozhodnete, co je nejdůležitější? Moment, moment, moment, moment, moment, moment, moment, moment. Pan Flanagan. Eh, Děkuji. To byla velice zajímavá prezentace. Mám otázku na pana Valentina i na Ivory Procol. Pan Valentine, eh, v tom, jak popisujete to, co děláte, říkáte, že si půjčujete na mezinárodních trzích. Já si říkám, jsou nějaké překážky, proč si banka nemůže půjčit přímo od ECB a pokud ne, půjčujete si od nich? Vzhledem k tomu, že ECB e, momentálně dává peníze za negativní úrokovou sazbu, aby podpořili evropské hospodářství a aby si zkrátka lidé mohli půjčovat peníze potenciálně, aby si koupili víc hraček pro děti nebo aby mohli jezdit na dovolenou a tak dále. Evidentně by dávalo víc smyslu, kdyby to bylo cílenější a dělalo se to za účelem, e, který by byl jaksi udržitelný co do podpory hospodářství prostřednictvím infrastruktury. Takže Můžete si o tamtud půjčovat, což by tedy znamenalo, že byste měli možnost půjčovat ku prospěchu EU. Ten prospěch se zmiňuje, tedy byly by to nižší úroky. Nebyla by to infrastruktura, já se koukám na určité ty sazby půjčování zemědělcům za 3%. Upřímně já nevím, kam jde ten rozdíl. A vzhledem k tomu, že banky v Evropě Eh, prostřednictvím quantitative easing eh, dostávají zaplaceno za to, že eh, vlastně někomu dávají své peníze, si, si někoho berou peníze, tak t, nevím, mně to připadá jako taková dohoda. My jsme v tom všichni společně, že ano, takže mě by zajímalo, co mi k tomu můžete říct. K paní Procu mě velmi zaujalo to, co jste říkala. Konkrétně to, co se týkalo Irska. Já se koukám na peníze, které eh, nám byly za léta půjčeny. Jak víte, došlo eh, ke krachu evropských bank, to, což ovlivnilo Irsko a popálilo to hodně lidí, aby se tak řeklo. Chci se zeptat, zda utrpěla i vaše banka, protože se půjčovalo eh, Allied Irish Banks, což je eh, banka, která zkrachovala tak rychle, že si toho skoro nikdo ani nevšiml. Chci se zeptat, zda to pro vás znamenalo nějaké problémy. Vzhledem k tomu, že prošetřujete vše, co e, eh, sfinancujete, všimli jste si těch e, evidentních varujících znaků e, pro kohokoliv tedy, kdo dovede sčítat do víc než do čtyř, Eh, já nevím, všimli jste si toho a nebo vás to nějak poškodilo? Děkuji. Tak prosím, pan Valentine. Děkuji. Vrátím se k otázkám pana Vona. Co se týká situace eh, financování EIB, tak banka si půjčuje na kapitálových trzích od investorů, penzijních fondů, od kohokoliv, kdo nám dá peníze na financování našich operací. Takže naše schopnost půjčovat si od nich derivuje z jejich eh, důvěry, že jim peníze vrátíme. Takže pokud pracujeme tak, jak řekneme, že budeme pracovat a vracíme peníze, tak můžeme poskytovat peníze na naše operace je jasné, že tyto investoři, kapitálové trhy, chtějí vidět na naší rozvaze nějaké znaky solidnosti. A proto potřebujeme kapitál. Ten pochází z členských států. Tam jsou ty veřejné peníze v systému EIB. Je to tam tedy jako aktiva v bance. Znamená, že podíly v bance vlastní členské státy. Členské státy před pár lety rozhodli toto navýšit, tento kapitál. A důvod, proč ten kapitál navýšili, je, že chtěli, abychom více půjčovali a to také děláme. Takže dokud budeme mít rozumný finanční management na naší straně a budeme mít dobrý dialog s podílníky ohledně požadavků, které na nás mají, pak si myslím, že budeme schopni naše operace financovat. Takže my nespadáme do stejné, pod stejný rozpočtový tlak jako třeba kolegové z komise, kteří jsou závislí na transferech daňových peněz. My transfery daňových peněz nepoužíváme na půjčování, my si ty peníze půjčujeme a pak je musíme splatit. A to je právě ta disciplína toho, že jsme vlastně věřitel. Eh, co se týká těch připravovaných projektů, eh, vy se ptáte na to, zda projekty se eh, připravují nebo ne, nebo zda lidé nechodí k nám. Já si myslím, že to je to první, hlavně. Je to takové očekávání, že bude méně peněz k dispozici, což znamená, že se připravuje méně projektů. Proč byste utráceli projekt, na který ze svého ministerstva financí nedostanete nebo od místní samozprávy nedostanete žádné peníze. Vy tu přípravu uděláte, až to budete potřebovat. A to je ten základní problém dnešní doby. Naše banka, pokud cokoliv, tak je aktivnější a pokrývá více promotérů, diskutuje s více lidmi než v minulosti. Protože my musíme na výběru správných projektů poměrně tvrdě pracovat. Souhlasím, co se týká toho velkého počtu fondů. I ti z nás, kteří v tom tráví celé dny, i pro nás je to matoucí. A eh, já bych tomu říkal takové podnikatelské chování, protože to, co dělají jednotlivé části banky a komise, je, že se snaží vytvořit něco, co mohou pak určitým sektorům prodat, například tedy CEF, ta zálež- to je o dopravě, ale pak máme jiné iniciativy v jiných sektorech, jiné fondy a máte pravdu, je to skutečně takový velký myšmaš. Banka se to snaží rozplést tím, čemu říkáme blending, to znamená určité združování bankovních půjček a evropských grantových peněz z různých zdrojů. Pokud máme nějakého, nějakého dlužníka, tak on se nemusí starat o to, odkud ty peníze jsou, jestli jsou z CEFu nebo od někud od jinut, jsou to veřejné peníze EU. A podrobnosti jim pak můžeme sdělit kdykoliv později. Ptáte se na to, kdo rozhoduje o projektech. Já jsem měl jeden slide o screeningu a to je právě ta fáze, kdy se rozhodne, zda se s něčím bude nebo nebude pokračovat a dá se to správní radě. Jak jste řekl, velmi málo se stává, že by správní rada nám něco vrátila nebo zamítla. Takže jsou to služby banky, technokrati. A jeden z komentářů je, že máme být i apolitická organizace, ale to my nemůžeme být, protože jsme inherentně političtí svým způsobem, ale rozhodujeme na základě racionálních faktů. A to je ten způsob, jak se snažíme fungovat. Samozřejmě jsme taky jenom lidé, fungujeme na bázi, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Není v naší pravomoci nějak prioritizovat nějaký členský stát nebo konkrétního promotéra. To je jejich problém. My poskytujeme peníze. Co se týká výsledků, my se díváme na celou řadu těch věcí, co jste zmiňoval, pracovní místa samozřejmě, to je eh, špatně odhadnutelné, máme určitá empirická data o tom, kolik dočasného zaměstnání, kolik dočasných pracovních míst můžete eh, stavebnictvím vytvořit. My to předkládáme správní radě, hovoříme o pravděpodobnosti nových, nových pracovních míst, mluvíme s majiteli projektů eh, o tom, kolik si myslí, že lidí zaměstnají v důsledku těch projektů. Takže ono to není dokonalé, ale je to něco, co řešíme. Co se týká eh, dotazů kolegy z Irska, vy jste mluvil o tom, že my si půjčujeme a ptal jste se na ECB. EIB má dohodu s ECB eh, pro jaksi nouzové financování, ovšem to není má specializace ale pokud vím, tak něco takového existuje. Ale není to něco, co chceme využívat. Není to rutinní zdroj peněz pro nás. Je to jaksi součást bezpečnostní záchranné sítě finančního systému. Ale to, co chci říct, je, že naše banka nepůjčuje peníze na méně než zhruba tři nebo čtyři roky to je minimální trvání. Řekl bych, že průměrná délka půjčky u nás je zhruba 10 až 12 let. My jsme dlouhodobý věřitel, máme půjčky pro veřejné orgány, které eh, vyprší třeba za 40 nebo 45 let, protože ta infrastruktura, kterou staví, si takovéto dlouhodobé půjčky zaslouží. Nenajdete žádnou komerční banku, která by vám dala peníze na 30 nebo 40 let. A to je hlavní role veřejné infrastrukturní banky. To znamená dávat peníze tam, kde to projekty potřebují, a to je tedy dlouhodobě. My e, neděláme krátkodobé půjčky, ale máte pravdu, že dnešní existence relativně levných peněz na trhu nám způsobuje problémy. Já neznám podrobnosti o Allied Irish Bank, Vím, že jsme strávili spoustu času s Iry. Já toho vím víc o znovu nastartování jejich programu pro investice do silnic, ale o AIB toho moc nevím. A zda nás krize poškodila, no, já myslím, že poškodila každého. Ale my jsme měli štěstí v tom, že jsme sice veřejná instituce, ale neděláme nic z toho hloupého nebo hloupého, spekulativního, komerčního toho, co přivedlo lidi do velkých potíží. Neděláme fúze, akvizice, neděláme podíly, ne, nehrajeme na eh, finančních trzích. My jsme skutečně velice konzervativní z hlediska eh, pokladny, snažíme se chovat odpovědně a z toho důvodu, a samozřejmě jsme, pokud něco tak byli velice atraktivní, kvůli tomu našemu modelu, díky tomu, že jsme měli silnou eh, rozvahu, měli jsme portfolio projektů, které bylo srozumitelné, měli jsme jako podílníky členské státy, jsme se stali skutečně velice atraktivní institucí, takže svým způsobem jsme krizi překonali relativně bez následků. Samozřejmě byly pro, eh, operační problémy a my máme velké portfolio, v celé řadě členských států utrpělo. Španělsko, Portugalsko, Řecko, Irsko. My jsme aktivně byli přítomní ve všech těch státech, samozřejmě. Takže máme určité promotéry, kteří mají velké problémy a my se ty problémy i nadále snažíme řešit. A to je druhá strana té mince toho, že jste veřejná banka. To znamená, že nemusíte spod někoho vytrhnout koberec, jakmile začucháte něco, něco problematického. Můžete u nich setrvat a pomoci jim eh, překonat nějakou krizi. Takže to je další výhoda naší unikátní podstaty. Máte jen velmi málo jiných institucí, které by takové privilegium měly. To je vše, děkuji vám. Paní Jank Precle ještě chce zareagovat. Um, Možná bych doplnil, a vy jste zmínil ECB, která cpe peníze do soukromých bank pro spotřebu. Ale to, co my vidíme, je, že banky nepůjčují. A pokud půjčují, tak nepočují za stejných podmínek, za jakých dostávají peníze od ECB. EIB pracuje s malými a středními podniky, se středně velkými podniky. My tak postupujeme skrze e, prostředníky, my poskytujeme půjčky, a to nedělá ECB, bankám a mají podmínku, že musí přenést tu finanční výhodnost eh, na malý a střední podnik, kterému oni půjčují. Musí to dokázat. A musí to být velmi explicitní, že to jsou prostředky Evropské unie a je tam přesný výpočet a my jsme provedli to hodnocení právě toho. To byl nový produkt EIB. Tomu tak nebylo v minulosti, kde EIB vlastně půjčovala bankám, které půjčovaly malým středním podnikům, ale neměli jsme úplnou jistotu, za jakých podmínek probíhá to půjčování a zda dochází k přenosu těch podmínek. A to je změna, která proběhla v roce 2008. My jsme to vyhodnotili a pak jsme Potom jsme našli asi jeden případ, ale to je smluvní záležitost. Ta soukromá banka musí předat tu finanční výhodu, musí přenést na toho konečného příjemce. Já bych se chtěl vrátit k případu Passante di Mestre. Zítra zveřejníme zprávu o tomto případu a podělíme se také s členy výboru. A jsou tam podrobné vazby na subdodavatele a celý projekt je popsán. V zásadě EIB tvrdí, že Olaf nezahájil vyšetřování, protože nebyly důvody pro něco takového, ale i když obě instituce spolupracují, neznamená to, že není možné, aby EIB zahájila vyšetřování. A také to spochybňuje, proč eh, Olaf se nezabývá tímto případem. Je to celý ekonomický systém, který je v hledáčku a existují velmi vážné obavy. Celá řada subdavatelů, politiků, a dalších osob eh, je předmětem vyšetřování v Itálii a to není hotovo, to prostě pořád běží. A proč, eh, nez, proč banka nezmrazí vlastně vyplácení prostředků a ne, ne, neřeší to projektovými obligacemi, projektovými dluhopisy. Takže kolem toho projektu jsou stále velké obavy. A potom otázka zpravodaje Eh, zpravodajky Schmidt týkající se politického tlaku na banky, je to pozitivní či negativní. Já bych asi řekl, že z hlediska stanov EIB je prosazovat politiky Evropské unie, zájmu Evropské unie, to poměrně široké. A jako součást toho, pokud členské státy tlačí na banku kvůli projektům, které přináší přidanou hodnotu, tak to není problém ale spíše jde o projekty, které mohou být v rozporu se zásadami a s hodnotami EU a mohou být v rozporu i s právem, s, s legislativou Evropské unie. Musí existovat kontrolní mechanismy a due diligence ze strany EIB, aby nefinancovala právě takové projekty. Pokud mohu doplnit ještě několik slov o výběru projektů a politických tlacích a vlivu. Je třeba pochopit, že banka má řadu me- kontrolních mechanismů, které existují. A když dostáváme projekty, tak jak se to děje? Je to diskuse s členskými státy, s ministerstvy a s různými subjekty, které chtějí investovat. My si projekty nevymýšlíme, my rozhodujeme a lidé, kteří je chtějí provádět, tak je provádějí. A napíšeme dopis ministru financí v zemi, kde je určitý projekt a je informován o tom, že tedy je, tato, je zájem o to, tento projekt a my získáme vlastně potvrzení, že, ne, ne, že příslušný stát má námitky. A po, my posuneme podle takzvaného postupu podle článku 19, kdy pošleme komisi dostatek informací, aby provedla e, interní konzultaci všech generálních ředitelů, včetně životního prostředí, veřejné zakázky, státní pomoc a odvětové týmy, které se zabývají tím, co se děje. Takže existuje skutečně určitá míra kontroly, která je uplatněna ze sestrské instituce, která má na starosti vynucování legislativy jako součást svého mandátu. A následně tedy realizujeme ty projekty, jak jsem už vysvětlil, se technokraticky informujeme správní radu. Politický tlak se netýká konkrétně konkrétního projektu, ale má zajistit, že dostatek eh, činnosti EIB probíhá v určité zemi a je vzácné, abychom eh, měli politika, který nám sdělí, musíte se pustit do projektu XY. To není věc, která by se stávala. Může se stát nějaká bizarní věc čas od času a je třeba se s tím vyrovnat ale prostě není to normou. A představa, že dochází k eh, nesprávnému politickému tlaku, tak eh, to není oprávněné. Dochází skutečně k, k tomu, že ke zdravému politickému dialogu existují kontrolní mechanismy. Ano, tato otázka samozřejmě, tou se často zabýváme. Já bych chtěla poděkovat za tu první část týkající se financování projektů Evropskou investiční bankou a projekt Passante de Mestre, tím se určitě ještě budeme zabývat tam, protože předsedou eh, výboru pro dopravu je pan Kramry, jsem ráda, že je zde a myslím si, že ještě možná se budeme těmi, tímto projektem zabývat, protože tuto, tento projekt můžeme použít jako takovou učebnici, učebnicový příklad toho, co se nepodařilo. Takže ještě jednou děkuji a dostáváme se k druhé části našeho programu implementace o využití evropských projektů v oblasti infrastruktury a dopravy poučení z projektu tunelu Lyon Turín. Chtěla bych tady pozdravit pana Stavanu Vakil, potom pana Ibera Dimenil a potom pana Daniela Ibaněze, který nám k tomu učení určité kritické připomínky, takže máme zde bylo by dobré, kdybyste se podělili o těch 50 minut, které máte k dispozici, takže prosím. For, for this initiative just... Děkuji, paní předsedkyně. Eh, za tuto iniciativu. Když dovolíte pár slov k předchozí debatě, mně to přišlo vysoce zajímavé. Je to rozhodně debata, ve které by se mělo pokračovat. Eh, paní zpravodajka, paní Schmidt eh, nám to všechno připomněla, protože konkrétně je zde obrovská potřeba financovat sektor dopravy a to je přesně ten důvod, proč potřebujeme větší zapojení EIB mimo jiné v sektoru dopravy. Upřímně řečeno, myslím si, že v posledních letech jsme viděli EIB reagovat daleko lépe na politické cíle EU a jednoznačně také, že se přiblížila činnosti institucí EU. A já si myslím, že první vlna projektů, které eh, vylezou z EFSI, toho Fondu pro strategické investice, je další příklad toho, co EIB může dělat na podporu růstu a celkových politických iniciativ. Banka nefinancuje jen silnice, že ano. Stále víc také e, financuje rizikovější projekty a proto také této bance poskytujeme finance tak, abychom se postupně mohli dostávat na půdu těch rizikovnějších projektů. To samozřejmě zahrnuje také otázky větší odpovědnosti, větší kontroly a to je ten důvod, proč si myslím, že je důležitý tento dialog, který by měl s bankou pravidelně probíhat. Z mých zkušeností, a my s tou bankou pracujeme na několika projektech jsme nikdy nezaznamenali nějaký nedostatek v celkové kontrole banky, ale jednoznačně to, co říkal pan Sol, bylo eh, velice zajímavé a v těch oblastech je potřeba se zlepšit. Eh, organizace a zejména veřejné organizace se musí neustále zlepšovat, zejména pokud eh, nějaká instituce roste a mění podstatu své činnosti. Co se týká toho obchvatu Mestre, mě by jednoznačně také zajímala ta zpráva, která bude vydána zítra, takže pokud byste mi poslali kopii, byl bych rád. Je to důležitý projekt a my chceme zjistit, zda ta zpráva bude obsahovat něco užitečného a důležitého. Tak tolik tedy k té předchozí diskusi, já si myslím, že to bylo na místě to k tomu dodat. A teď tedy přecházím k té širší oblasti infrastruktury a konkrétně případem projektu lyon Torin. Bohužel nejsme ve vedlejší místnosti Loyola de Palacio, protože bývalý místo předseda Loyola de Palacio udělal nejvíc pro propagování transportní infrastruktury a propagaci nástrojů TNT a podporoval také projekt Lyon Turín. To je zajímavá, zajímavá souhra náhod. Myslím si, že celkové nastavení TNT a eh, jejich finanční paže CEF se zlepšilo díky zejména díky snaze tohoto parlamentu a díky všem těm diskusím, které vedly k těmto novým nástrojům a které reflektovaly také doporučení, pravidelná doporučení e, účetního dvora. V podstatě se tam říkalo, že v rámci TNT, podobně jako v jiných programech, je potřeba mít vyšší míru koherence a té koherence bylo, myslím, dosaženo. Tím novým přístupem, tedy od konkrétních projektů ke koridorům a tematickým koridorům. Je zde velice silná stránka multimodality, to znamená, že některé mody e, spolupracují oproti tomu, že by si měly konkurovat a zdůrazňuje se také inovace, zejména co se týká financování takzvané měkké infrastruktury, nejenom té tradiční, jako jsou mosty a tunely, a také inovace v oblasti financování. A to v podstatě vytváří to užší propojení s EIB prostřednictvím nových finančních nástrojů. Další hlavní inovace, která masivním způsobem, myslím, zlepšila celkovou výkonnost tohoto programu a vhodnost toho, co se financuje, je vytvoření, a je to tady zastoupeno celou řadou eh, lidí tady za mnou, výkonné agentury INA, která zahájila zprávu projektu TNT a bylo to tak úspěšné, že rozšířila svůj mandát na veškeré energetické a transportní a ICT aktivity v kontextu nástroje pro propojení Evropy, ale také v kontextu Horizontu 2020. Vedlo to k lepší výkonnosti, jsme teď daleko rychlejší v dodávkách, eh, rozhodnutí o financování, o grantových dohodách. Jsme daleko lépe vybaveni sledovat projekty během jejich celého životního cyklu. Sledujeme prostřednictvím tradičních nástrojů jako kontroly v terénu, konkrétní audity a pravidelné zprávy, ale také sledujeme eh, z té kvalitativní stránky, řekněme, tím, že třeba pro obtížné konfliktní rizikové projekty máme takové, jaksi, takový posílený režim doprovázení těch projektů a řešíme, jak ty projekty fungují, ale také to, jakým způsobem respektují celková pravidla, nařízení. A to mluvím tedy od eh, výběrových řízení až po environmentální dopady, strategie proti podvodům a tak dále. Takže vy se mě ptáte na to, co by bylo možné zlepšit u projektu, jako je Lyon Turín. První, ta, první aspekt toho, co by se mohlo zlepšit, je celkové řízení projektu. Členské státy jsou velice staromilské, rozhodnou-li se vydat se na, nějak, na cestu nějakého složitého přeshraničního projektu, používají zastaralé nástroje, mezivládní konference, mezivládní dohody, ačkoliv eh, evropská legislativa umožňuje použití daleko sofistikovanějších a efektivnějších nástrojů, typicky evropské podstaty. Takže to je můj první komentář. Druhý komentář je to, že urychlení projektu, a to víme z projektu Lyon Turín, že je potřeba mít nějaký správní orgán. A tím se my teď systematicky řídíme u všech velkých riskantních projektů jako třeba Rea Baltica nebo Senoresco. to znamená velké přeshraniční projekty už od začátku mají prováděcí orgán, který v podstatě představuje zájmy všech těch zemí a všech těch zúčastněných stran, kterých se to týká. Za třetí, Můžeme být i přísnější na naší straně, co se týká celkové geneze projektů, které jsou propojené eh, s vlastně akceptovatelností veřejnosti. Pokud by projekt Lyon-Turín eh, byl i dnes nahlížen jako, jako pochybný projekt, eh, co se týká jeho dopadu a tak dále, tak je to proto, že na samém začátku eh, projektu zhruba před 15-20 lety byly učiněny určité chyby, byla zaujata určitá rozhodnutí vydat se eh, cestou těchto obrovských investic, aniž by proběhly nutné předběžné kroky, to znamená akceptovatelnost veřejnosti. Je potřeba, jak se říká, získat si srdce eh, veřejnosti a jejich respekt, protože ve finále jsou to jejich peníze, které za to platí. Takže v tomto ohledu si myslím, že projekt Lyon Turín eh, odvedl obrovskou, eh, obrovské množství práce a byla to velikánská kampaň pro všechny, kteří jsou tím projektem ovlivněni. A celé to vedlo Eh, velice silné až masivní podpoře tohoto projektu těmi, těmi obcemi a komunitami, které jsou jim zasaženy nejenom kolem toho regionu, kde se ten projekt staví, ale jde také o tu kolekci obcí napříč Evropou, které z tohoto projektu budou prospívat, protože ten projekt otevírá novou cestu do Itálie a do, abych tak řekl, nové Evropy. Dále se můžeme poučit v kontextu toho, o čem jsme právě mluvili s EIB, to znamená finanční inženýrství. Já si myslím, že vlastně nejsou žádné projekty, ani ty, které jsou skutečně obrovské jako Lyon Turín, anebo ty tradiční jako Lyon Turín, nejsou důvody, proč by se neměly využít nové finanční prostředky. A tady e, opět jsme možná přišli až příliš pozdě v životním cyklu toho projektu s nalézáním nových finančních financovacích možností. Na italské i na francouzské straně probíhá práce za pomoci komise e, snažit se co nejlépe využít e, to mítné ze silniční dopravy tak, aby se tento projekt mohl financovat ještě dál, ale já si myslím, že to je jeden aspekt celé věci, který musíme řešit soustavněji už od začátku takovýchto projektů. A nakonec poslední doporučení je ještě více využívat know-how eh, INEA, té prováděcí agentury, která pokryla všechny ty aspekty propojené s výběrem projektů, řízením projektů, schopností postupně e, v průběhu života jednotlivých projektů převzít peníze, které se e, nevyužívají v těch projektech v rámci toho pravidla use it or lose it a zpřístupnit ty peníze pro jiné projekty, které plní plán lépe. Nicméně i tak INEA eh, má ještě víc potenciálu, jak nám pomoci v oblasti finančního inženýrství. Znamená doporučení eh, co do typu financování a implementace projektu, jinými slovy nám může pomoci během celého projektu řešit problematické otázky, které tradičně v přeshraničních projektech máme, jenom abych jmenoval pár z nich, procesy veřejných zakázek pro přeshraniční projekty jsou stále problematické bez ohledu na novou legislativu o veřejných zakázkách, která obsahuje eh, nové specifické prvky přesně pro tento typ projektů, aktualizace eh, dopadů na životní prostředí, respektování pravidel pro životní prostředí, což tradičně jsou jaksi blokační aspekty, které ve finále stojí hodně peněz. A protože stojí hodně času, stojí také eh, hodně peněz. Děkuji. Děkuji za ten přehled projektu a za ta poučení, která se z toho vytěžili. To už za společnost tunel bych zde chtěla přivítat pana Domenila. Chtěla bych mu poděkovat za flexibilitu, protože se až dozvěděl velmi pozdě, že by se měl sem přijet, takže mu děkuji za to, že byl tak flexibilní. Prosím. Bez mikrofonu, bohužel. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za vaše pozvání, které jsem velmi rád přijal. Jsem tedy, tedy prezidentem společnosti, která se jmenuje Tunel Euralpen Lyon Turín. A pokusím se tedy za těch pár minut přispět k tomu tématu tohoto slyšení, to znamená ohledně kontroly projektů a využívání evropských fondů v oblasti infrastruktury a pohovořit konkrétně o projektu tunelu Lyon-Turin. A udělám to na základě zkušeností, mé vlastní tedy, s řízením tohoto projektu, jakožto prezident, předseda společnosti LTF e a potom společnosti, která se nyní tedy nazývá TELT. Takže dnes jsem tedy eh, prezidentem společnosti Tunel Europa Lyon, která existuje od eh, února 2015, takže je to velmi mladá společnost, která se tedy stará o realizaci přeshraniční části zejména toho tunelu. A potom tedy má na starosti provozování, jakmile bude ten tunel postaven. Takže toto je první bod, který je potřeba říci, a to, že ta společnost, která má na starosti výstavbu toho projektu, bude také mít na starosti provozování, jakmile bude projekt dokončen. A chtěl bych ještě doplnit, že tato společnost také provozuje stávající linku v, té, v, to, v této oblasti. To je zvláštnost, která si myslím, že se zasluhuje, abychom řekli, protože ta společnost měla dlouhou životnost a odpovídá tedy a k jejím činnostem patří postavit a úspěšně tedy završit stavbu toho díla a potom tedy ehm, provozovat, řídit tady tuto novou linku a klasickou linku, kterou bychom měli celkově optimalizovat. Druhá vlastnost tady této společnosti je, že je to veřejná společnost. Jako veřejný promoter v tom smyslu, že patří pod kontrol, spadá pod kontrolu nebo do působnosti dvou států. A že tedy její organizace, její status je tedy řízena nebo spadá do působnosti těch dvou států. Následuje vlastně společnost která má na starosti řízení první etapy toho projektu, to znamená projekty a potom vlastně tu předrealizační fázi mezi, za těch 15 let společnost LTF vlastně se zabývala projektováním toho projektu, toho, toho té výstavby, kterou financovali tři subjekty, Evropa z 50% a ty dva státy, Francie a Itálie, za každý zbytek toho, polovinu toho zbytku, čili 50%, 25% a 25%. Tady tato první etapa práce, která byla dlouhá tedy, někteří se domnívali, že byla příliš dlouhá, já osobně si to nemyslím, abych uvedl svůj názor. Určitě, jak jste řekl kolega, toto dlouhé období má tu nevýhodu, že některé studie, některé projekty, které byly provedeny, už vlastně měly určitou lhůtu a tedy ta lhůta vypršela. A dnes vlastně určité hypotézy vývoje eh, provozu nebo nákladu z let 2003, 2004 za 10 let prostě ano, mohou být považovány za zastaralé, takže toto dlouhé období má určitě výho- nevýhody své při řízení toho projektu, ale myslím si, že má také výhodu, a to, že toto dlouhé období umožnilo vlastně dokonale poznat ten projekt z technického hlediska. Dělali jsme mnoho průzkumů, mnoho peněz jsme investovali do eh, vlastně lepšího poznání toho projektu, takže jsme vlastně eliminovali nebo snížili rizika. Projekt se vyvíjel samozřejmě během tohoto období, zejména z italské strany byl, byl proti němu odpor, nebyl dobře pochopen, mm, obyvatelé ho příliš nepřijali, neakceptovali ten projekt. Bez pochyby musíme vyjádřit i určitou sebekritiku, že jsme dostatečně nezapracovali tady tuto schopnost akceptovat ten projekt, pochopit ho správně. Takže možná, že ty první studie byly provedeny příliš rychle, příliš uspěchaně a že to úplné nepochopení se kterým se ten projekt setkal, minimálně na italské straně, vedl k tomu, že se ten projekt musel předělat, přepracovat, alespoň z té italské strany. Takže to samozřejmě má také dopady na využití evropských fondů, několik let konzultací a potom práce na přepracování tedy toho projektu. Naše společnost se tedy jmenuje TELT, jak již jsem řekl, je to veřejná společnost. Já to hodně zdůraznuju, to slovo, protože ono to hodně mění u historii takovéhoto projektu, když je společnost plně pod kontrolou dvou států. Ta společnost TELT se dnes stará tedy o realizaci provádění této investice z oblasti řízení a tedy kontroly. Protože to si myslím, že je hlavní téma našeho dnešního setkání. Státy se dohodly na organizaci. Je to vlastně je jediná ojedinělá společnost, je pouze jedna společnost, která má na starosti všech celý projekt, i když je přeshraniční mezi dvěma státy, jak, tak ta společnost je jedna vlastně, takže musí vlastně řešit všechny ty problémy, které vyplývají z toho, že jsou zde dva státy. Každý má svou svrchovanost, svá pravidla, své zájmy, své politiky, svá rozhodnutí a je potřeba, aby tato společnost byla organizována, řízena tak, aby vlastně dokázala čelit těmto potížím souvisejícím s tou dualitou, s těmi dvěma státy, tak, aby ta společnost jako jedin, jediná řídila tedy tento projekt. Z oblast, v oblasti kontroly to, co bylo dohodnuto mezi státy, je to, že ta společnost je dvounárodnostní, národnostní, byla vedena jednání a patř, spadá do působnosti generálního ředitele, který je Itál, jmenuje ho italský stát a kontrolu nad touto společností eh, zajišťují tři subjekty. Je tady kontrola eh, správní rady a mm, předsedy, to jsem já, francouz tedy, potom dva velmi významné orgány, CDC, to znamená Komise pro smlouvy, a SPC, stálý, stále oddělení pro kontrolu. Tady tyto dva subjekty jsou složeny ze zástupců státu paritně. Oba dva řídí nebo předsedá francouz. Výbor pro smlouvy dává názory na všechny smlouvy, které se uzavírají, když tedy ta část vlastně spadá do evropské legislativy a SPC, to je auditní orgán permanentní, který má právo dohlížet, kontrolovat všechny činnosti společnosti, provádět jakékoliv audity a potom poskytovat, předkládat své závěry, svá doporučení, která vyplývají z těchto auditů. Takže taková to je struktura řízení té společnosti. Dva akcionáři, francouzský stát a italský stát. Italský stát požádal aby vlastně množil podíl, tedy železniční společnost, čili dva akcionáři, dva státy a tři kontrolní orgány, jejichž roli jsem zde nyní uvedl a odpovědnost. Já se nebudu vracet k samotnému projektu, myslím si, že ho dobře znáte, ne, myslím si, že nemá smysl se o tom dále šířit. Jedna část jednoho koridoru, je vlastně složkou transevropské sítě. Takže všechno to, co děláme, co realizujeme, patří do tohoto obecného evropského rámce, který je politický, strategický a to spočívá v tom, že se tam musí provádět určité změny v tom koridoru, aby byly poskytována vysoká úroveň služeb. Toto je teda vlastně ten přeshraniční úsek, který je obtížný, protože na té současné lince kvůli nadmořské výšce, která vlastně a také z toho důvodu, že je to jedno, t- t- tunel vlastně z jedno, jeden tunel tedy, takže jsou zde velmi choulostivé problémy bezpečnosti, zejména když vlastně se tam přepravuje zboží a je to spojeno s osobní přepravou cestujících. Toto všechno souvisí s, s nadmořskou výškou, s geometrií, s vlastnostmi díla. Znamená, že to dílo nebylo považováno jako vhodné za moderní přepravu zboží a osob. A takže vedle tohoto historického tunelu se tedy staví ten tunel s těmi vlastnostmi nyní evropskými, takže tam budou dvě, dva ty oddělené tunely, které umožní vlastně oddělit ty, tu dopravu, ty toky. Takže rád bych ještě to už přejdu rychle. Rád bych připomněl, že máme dvě etapy v naší historii které nás vedly k tomu, že jsme tedy se obrátili na evropské financování. První etapa to je ta část studie, projekty, uznání po vytvoření LTE v roce 2001 a nyní už tedy zhruba 15 let tato etapa probíhá. Celkově asi miliarda 500 milionů bylo utra, za, uhrazeno za studie, projekty z 50% financováno Evropskou unii, jak již jsem řekl. Tyto studie, jak si dokážete představit, musí definovat ten projekt, bude potřeba ho upravit, změnit, jak již jsem také řekl, a musí to vést k tomu, že vlá, státy a vlády nakonec schválí tento projekt. Takže všechny vlastnosti jsou nyní stanoveny, definovány a schválila je jak Francie, tak Itálie před několika měsíci říci. Tyto projekty a studie byly doplněny dalšími velmi významnými pracemi, které my nazýváme práce uznávání, na uznání. Finanční podmínky zhruba podobné jako o těch, co jsem se zmínil, u těch projektů. Ty práce spočívaly v tom, že se provedly takové šachty, galerie, to jsou ty červené čáry, které tam vidíte, které byly prohloubeny, vyhloubeny, provrtány v horách a umožnily poznat geologické vlastnosti a lépe tedy stanovit vlastnosti toho tunely, čili toto byl cíle, cíl těchto prací nejdříve ve Francii a v Itálii a nyní máme dva významné projekty tady na tom, na stanovení těch vlastností, jedna ve Francii a Itálii. Takže byla to také významná částka, o které jsem se zmínil. Ty práce ještě pokračují, protože společnost TELF zajišťuje kontinuitu toho, co zahájila předtím společnost LTF, jak již jsem řekl. Pracovali jsme tedy od roku 2001 na po sobě následujících evropských programech. První rok 2001 až 6, druhý 2007 až 13 a třetí, který jsme právě zahájili, 2016 až 19. Čísla, ta zde vidíte, částky jsou velice vysoké, tedy evropské financování, a to je vlastně 50 celkové realizace. Vidíme tady na těch číslech rozdíl mezi tím, co Evropa poskytla tedy a co už bylo utraceno, investováno. První program, vidíte, že z těch 200 milionů na pět prvních let bylo utraceno 175 milionů. Druhý, druhé programovací období, tam byly určité problémy. V roce 2007 až 2013 to období se prodloužilo do roku 2015. Vidíte, že z té způsobilé částky 671 milionů bylo v podstatě financováno jen 255 milionů. Rád bych tedy uvedl ten problém, který byl závažný. Když ten program se připravoval, tak se plánovalo, že definitivní práce začnou teprve až bude přijato rozhodnutí o tom, že ten tunel se bude proveden a že tedy což tedy odůvodňuje tyto velmi vysoké částky. Ale to rozhodnutí nebylo přijato během toho programovacího období, takže část těch naplánovaných prostředků nebyla využita, nebyla profinancována. Rád bych měl, vyjádřil určitou připomínku k tomu dalšímu programovacímu období 2016-19. Tentokrát ten program už byl zavřen, takže ta, ta definitivní rozhodnutí už oba státy přijali takže už máme tedy k dispozici potřebná rozhodnutí obou států, abychom mohli připravit pro ten projekt a už zohlednit to, že rozhodnutí byla přijata. Takže už nejsme v oblasti nějakých hypotéz nebo přání, ale už je to vlastně fakt, že to rozhodnutí padlo, že ho státy přijali a můžeme tedy lépe pracovat v tomto programovacím období. Na závěr bych se s vámi chtěl podělit o určité úvahy a možná určité hodnocení našich mých osobních zkušeností, které jsem zažil a zažívám. Myslím si, že nyní to plánování, programování dobře řídíme. Výzva k projektu byla provedena v takovém rámci, že z našeho pohledu věci byly jasné, pravidla byla jasná. To, co jsme navrhli, vyčíslili, zdokumentovali, tak to bylo velmi dobře definováno, strávili jsme tím několik měsíců. Věděli jsme, jaké otázky zazní, jaké odpovědi budou poskytnuty. Takže myslím si, že z tohoto hlediska uh, ten program nebo ta příprava programová byla velmi dobře řízena. Já uznávám samozřejmě problémy s tím časovým harmonogramem, s plánováním, zejména protože jsme ještě nepřekonali to rozhodnutí, tak ta hypoté- hypotézy toho časového harmonogramu samozřejmě byly dosti obtížné problémy s těmi násl- zda tedy ty problémy s časovým harmonogramem pro následující programovací období byly úplně odstraněny. No úplně odstraněny nebyly, jsou ale jiné, protože nyní je to rozhodnutí přijato, dostáváme se do jiné etapy projektu a pro nás jde o to, abychom dobře připravili ten technický operativní průběh projektu po celé jeho délce, abych tak řekla, a po, celé, po celou jeho dobu. Takže už téměř 12 let, která máme před námi pro dosažení cíle, tak musíme zorganizovat průběh tohoto projektu v času, z technického hlediska, ale také z finančního samozřejmě. Takže mohou tam být různé odchylky, různé neočekávané události, ale myslím si, že když, když uznáváme určité problémy s dodržováním toho časového harmonogramu, že nyní jsme se dostali do fáze, kde ty otázky už by se měly lépe řešit. Dialog o, ten, o tom řízení, které my vedeme jako společnost TELT, s komisí a s agenturou zejména a se státy, tak si myslíme, že je to velmi operativní, dobrý dialog. V tom smyslu, že jakmile ten obecný program je zpracován, tak rok po roce vlastně realizujeme ty programy, předkládáme návrhy financování, dostáváme odpovídající financování, zajišťujeme rozpočtovou kontrolu, tak aby samozřejmě my jsme dobře řídili peníze, které dostáváme a aby ze strany komise vše bylo transparentní ohledně nákladů. A z tohoto hlediska bych chtěl říci, že nemám nesrovnalosti v rozpočtového hlediska těch toků finančních, podle mého názoru nebo podle mých znalostí jsme neměli žádné nepříjemné překvapení. Nikdy nebylo řečeno, dostanete peníze později nebo odkládáme to strany komise a tak dále. Takže alespoň z našeho hlediska jsme dosáhli velké spolehlivosti z, z pohledu rododržování rozpočtu a ta část financování ze strany státu může samozřejmě zaznamenat určité spoždění, takže můžeme čelit určitým problémům s hotovostí, protože zde máme tři zdroje financování. Italský stát, francouzský stát a Evropská unie samozřejmě musí soudržným způsobem naplňovat ten rozpočet, tak aby to všechno dobře probíhalo. A pokud na straně komise všechno bude probíhat dobře, tak doufám, že i na straně státu tedy tomu tak bude. Takže nyní problémy související či úrovní. Takže jsme tedy jedna společnost, řídíme jeden projekt, máme dva akcionáře, dva, aktiv, dva subjekty kontrolní, to jsou ty dva státy, naše společnost je veřejná, spadá do působnosti těch států a nestává žádný Konflikt předseda a generální ředitel a pra, pra, ředitel právního oddělení jmenují státy, takže jsme propojeni se státy. Fungování společnosti, řešení tedy každodenních činnosti nenaráží na problémy. A potom je zde Evropa. Evropská unie je tedy v přímém kontaktu se společností, je v přímém kontaktu se státy, jakožto s partnery. To závisí na jednotlivých tématech, abych tak řekl. Musím uznat, že tato konstrukce, která je plně veřejná, jak jsem již řekl, protože jsou tam pouze veřejní hráči, tak jsou zde tři úrovně vlastně, tři různé postupy, tři přístupy, tři různé způsoby vnímání. A ty je potřeba, aby spolu žili a aby spolupracovali. Čili musíme kombinovat to, co není vůbec jednoduché, tam, kde my chceme mít přímé vztahy s Evropskou unii jakožto společnost, protože dobré operativní řízení vyžaduje toto kontinuální propojení s komisí a s Evropskou unii, ale zase musíme uznat, že Evropa má zde jako partnery státy, které samozřejmě hrají svou roli a z tohoto eh, hlediska si myslím, že role koordinátora je naprosto zásadní. Je potřeba, aby zde bylo, byly přímé kontakty s námi. Je to propojeno se státy, se společností a protože je to eh, partner na vysoké úrovni, tak je propojen jak s politickými úrovněmi, s ministry, s ministerství ale také se společnosti v každodenním životě, protože bylo naplánováno, že bude vlastně členem představenstva nebo správní rady společnosti. Takže musíme zajišťovat naprostou transparentnost a kontinuitu v naší každodenní činnosti. Na závěr bych se vrátil k tomu, co už zde zaznělo. Máme zde tady tu situaci, která je pro nás pohodlná, tedy, že jsme zcela veřejná společnost že musíme samozřejmě nicméně postupovat opatrně. To ne, nemá nic společného s koncesemi, se soukromými koncesemi. To znamená, že eh, nedá se to srovnat s dalšími soukromými tunely, jako je Eurotunel nebo tunel Perpignan. Co se týká řízení, tak to nemá nic společného. My jsme tedy ta veřejná společnost, jak jsem již řekl, všechna rizika nese stát nesou státy. Máme zde tedy tři finanční zdroje, zdroje, které financují celý projekt, takže my musíme schromažďovat tyto peníze a odpovídajícím způsobem je investovat. Já jsem se zmínil o hotovosti, to není ta nejobtížnější část. Musíme mít samozřejmě také komerční banky a EIB, které nám pomáhají řešit naši hotovost v každodenní činnosti, tak abychom dokázali řešit problémy. Otázka dlouhodobého financování. 12 let prací, potom desítky a desítky let provozování, takže mám, můžeme si představit dlouhodobé finanční řízení. A zde budeme asi potřebovat pomoc, protože samozřejmě ano, tři jsou, veřejné subjekty budou zajišťovat toto financování Evropa a ty dva státy, ale potom jste můžeme vlastně využívat dlouhodobé finanční zdroje rozumným způsobem, protože záruku poskytnou státy samozřejmě, protože oni nesou ten risk a to umožní vlastně optimalizovat ten finan, tu finanční strukturu. Státy teda budou muset to financovat, ale mají finanční problémy, to víme. My také budeme 12 zhruba let mít e, náklady s tím, takže musíme počítat s tím finančním řízením několik desítek let, takže musíme rozumně zapojit dlouhodobé investice ze strany různých investorů, tak aby ta struktura financování projektů sice je plánována na 12 let, ale musíme potom pracovat na té dlouhodobé finanční montáži, která, která přinese vhodné odpovědající řešení. Děkuji. A poslední na seznamu pan Ibaněz. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že, jsem, že se mohu účastnit. Nejprve v rámci transparentnosti bych vám chtěl říci, že nemám žádné obchodní vztahy ani žádné ekonomické zájmy se zdroji nebo eh, subjekty, se kterým provádím analýzy. Žiji v obci v Savojsku a jsem vedoucím poradenské firmy. Říkám to, protože jsem považoval za nutné dodržet eh, pravidla transparentnosti. Na, za, na úvod několik čísel, paní předsedkyně, dámy a pánové. Lyon a Turín mají zhruba 4 miliony, 4, 24 milionů obyvatel z těch, což se vlastně dá srovnat mezi Paříží a Londýnem, asi 25 milionů ten tunel vlastně Často srovnáváme tyto dva projekty. Jeden je už dokončen eh, více než 20 let. Několik dalších čísel. Tady vidíte, že v roce 2015 mezi Francií a Itálií bude méně eh, kamionů, než vlastně bylo v roce 90. Ono to nesouvisí s krizí ani natolik, protože pokles začal od roku 94 a je to vlastně už dřívější, došlo k tomu dříve než v krizi. V roce 2000 byla otevřena e, dálnice, která umožnila zlepšit provoz, plynulost provozu, že předtím jezdili po nikoliv tam nebyla dálnice a také vlastně ten pokles dopravy pokračoval před krizí, což vlastně nás vede k určité myšlence, která není eh, dobře přijímána v podnicích, se kterými se setkáváme, a to je vlastně, že eh, nabídka no, zcela neodpovídá poptávce. Je potřeba je nutné, abyste byla potřeba, takže nicméně šlo o zlepšení silniční dopravy samozřejmě. Tyto údaje jsou ověřeny nebo Švýcarsko je kontroluje každý rok a jak vidíte na grafu vlevo, tak skutečně dochází k strukturálnímu poklesu od roku 94. Ve Švýcarsku a Rakousku dochází ke zvýšení dopravy do ekonomické krize kdežto ve Francii tomu tak nebylo a to uvidíme proč za chviličku. Připomeňme si, že zde byla stávající silnice mezi cestou a Itálií do Šambery, to byla dvou, eh, z toho může Šambery má 58 tisíc obyvatel a potom tam byla vlastně silnice, která byla zcela renovována. Celá ta silnice vlastně byla obnovena, renovována, jak vidíte. Respektive i ta železnice v tunelu nebyly bezpečnostní problémy. Ministr dopravy v roce 2012 při své, ve svém projevu v Národním schromáštění to řekl. Mosty byly zatíženy, ostatně pan Dimenil, když předsedal této organizaci, stávající tunel byl rozšířen tak, aby odpovídal evropským vlastnostem 80 vozového parku projíždělo. Samozřejmě byly tam postaveny protihlukové ochrany, čili byly to poměrně velké práce. Na této lince také byly kapacity, které jsme zlepšili oproti těm v roce 2093, kdy tam bylo 10 milionů ton zboží. Jak řekl pan Dimenil, tak tady toto tato, tento úsek Lyon-Turín patří do koridoru číslo 6, RFC 6, zejména v, té, v tom úseku Perpignan-Figen což nesouvisí ani tak s právní strukturou společnosti, ale zejména z hlediska ná, investičních nákladů. Tato linka má kapacitu, kterou uznává železniční linka a Není to nová společnost, je to stále stejný název tedy v obchodním rejstříku a tato kapacita je odhadnuta na 17 milionů 500 tisíc tun, co se může zdát eh, eh, relativně vysoké v roce 2012. Když si tedy vezmeme 120 vlaků denně z 20 tahači z 300, 350 dní, Co tak to představuje 840 tisíc kamionů méně ve srovnání s tím číslem, o kterém jsem hovořil. Takže by zůstalo 400 tisíc kamionů mezi Montblanc a Frejus, což tedy je mimořádné snížení, protože by nám umožnilo snížit a překonat cíl roku 2015 Bílé knihy pro dopravu. Bohužel dnes tam je jenom 20 vlaků, se z nákladních vlaků ročně. Takže a to je ta čísla plánovaná, jsou podstatně vyšší. Takže říká nám, že zde budou pravděpodobně provozní problémy. Nevím, jestli vidíte dobře to na tom videu, ale vlevo v Brennerském plo vidíte, že doprava jezdí i ve sněhu a vpravo v Godhatském tam vlastně ta doprava v podstatě je z 19. století. Jsou to ve vysoké eh, nadmořské výšce tunely, a všechno toto funguje a v podstatě Švýcaři dopravují 16,8 milionů tun zboží a Rakušané zhruba 15 milionů, 14,4 milionů tun v roce 2010. Co se týká cestujících, tak to bylo mm, pře. Kapacita byla opravdu velmi vysoká, umožňuje tedy Paříž a Milán spojit za 5 hodin 25 minut. Bylo řečeno, ale není to pravda, dámy a pánové. Na jedné straně veřejný průzkum dokazuje. Sedm hodin je prostě sedm hodin s devíti zastávkami na nádražích, zatímco čtyři hodiny nejsou žádné zastávky. Takže tato prezentace je vlastně zavádějící, je nesprávná. Dnes, když využijeme tu rychlou trasu mezi Paříží a Milánem, místo toho, abychom použili tu vedlejší a nezastavíme se, tak vlastně by to mohlo trvat 5 hodin 25 minut. Změřil to tým z televize France 3. Takže tento základní tunel pouze sám, samotný tedy, protože v první etapě postavíme z evropského hlediska pouze ten základní tunel, umožní získat, ušetřit jen půl hodiny na celé té trase takže to znamená, abychom mohli cestovat 5 hodin místo 5 hodin 25 minut mezi Paříží a Milánem. Jsou zde tak problémy s komunikací nebo s prezentací které vidíme také u těch výhledů do přepravy zboží. Ty byly provedeny už před dlouhou dobou samozřejmě, což právě přináší tu výhodu, protože vidíte, že výhledy byly provedeny. Já jsem vzal ty nízké výhledy z 90. let a skutečnost bohužel neodpovídá těmto výhledům. Ale co je více překvapivé, je, že v roce 2012, kdy železniční ve Francii předložila tento projekt, tak byly provedeny výhledy, které jsou stále stejné, se stejnými vektory. A samozřejmě to zkresluje generálně ředitelství ostatně uznává, že tyto odhady jsou příliš optimistické a nejsou reálné z několika důvodů. Když si vezmeme Eurotunel, který byl uvedený v provozu v roce 1994, po 20 letech provozy přepravuje 20 milionů tun zboží, kdežto je tam pouze 43 milionů tun v tunelu. Jan Turin, takže můžeme vysvětlit, no můžete vysvětlit, že je daleko více zboží mezi Lyonem a Turínem, přestože dochází od roku 94 k strukturálnímu poklesu, než mezi Anglií a Francií například, kde se přepravuje 20 milionů tun přestože tam je samozřejmě daleko vyšší počet tun, to je vlastně veškeré zboží, které cirkuluje mezi Francií a Itálie. Jsou zde důvody, které vidíte na té mapce vlevo a to, že v okamžiku, kdy se delokalizují podniky v Evropě, což začalo daleko dříve ve Francii ostatně, tak nutně budeme importovat zboží z Asie a budeme mít zboží, které se dováží na lodích, například v jižních a severních přístavech do Janova, do Marseille například a mezi Lyonem a Turínem když Fiat uzavřel své eh, automobilky, a ArcelorMittal zavírá také své ocelárny, ty vysoké pece, které zásobovaly ocelí ty fabriky, tak dochází zkrátka k poklesu. Ze severojižního hlediska budete mít osy, kterých dochází, které souvisejí se zvyšováním HDP, ale na, na té ose východ-západ samozřejmě, když zavíráte podniky, tak nebude zboží se přepravovat. A samozřejmě ta křivka souvisí s průmyslovou výrobou a nikoli přímo s HDP. Abychom lépe prodali tento projekt, tak vám byl prezentován tak, že se využili e, křivky HDP ze Švýcarska, z Rakouska, z Francie, z Itálie a samozřejmě je tam zvýšení těchto, ale to není reálné. Nyní, co se týká nákladů, protože musíme také trošku mluvit o penězích. Jsme zde ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ten projekt byl prezentován v dubnu 2015 evropským poslancům na konferenci za cenu 8 miliard 600 milionů v hodnotě roku 2012. Toto hodnocení bylo certifikováno trakt, společnosti Tractebel ze skupiny ŽD v Suez Dole máte takovou malou tabulku. Já jsem převzal tento diapozitiv s několika komentáři. První věc je, že když si vezmeme tu linku Monseny, to znamená ten základní tunel, tak se vysvětluje náklad 57 kilometrů krát 86 milionů eur na ten tunel. Jsou tam dva tunely, tak to je 9,8 miliard, ne 9,6 takže to je přece jen poměrně velký rozdíl v té tabulce. A ta věta v italštině dole říká, že všechny projekty z ekonomického hlediska srovnávají například, se zde srovnává těch 96,2, když se to znásobí se 6, tak to je 11 miliard. Takže tam z 9,6 a 11 miliard, to je přece jen zásadní rozdíl a nemůžeme říci, že to je ekvivalent. Je to tím překvapivější, že v žádost o financování z roku 2007, které komise dostala v roce 2008, tak tam bylo v eurokonstantách uvedeno 9,6, ale 14 milionů v běžných eurech za tu infrastrukturu. Takže není to žádné překvapení, je to ještě méně. To jsou vlastně přímo z jejich stránek. První je z 11. března 2012. Tam bylo řečeno 10 miliard eur zhruba druhá o 6 měsíců později tam 8,5 miliardy na stejné stránce, takže měli bychom k tomu dostat určité vysvětlení, proč jsou tam tyto rozdíly. A samozřejmě je zde skutečný příklad, a to je to nesvatý Godhard, který stál 12 miliard 200 milionů švýcarských franků, což je 11 miliard eur. Nemůžeme dnes vysvětlit komisi a Evropské unii, že tento tunel by stál jen 8,6 miliard, protože údaje říkají něco jiného. Pak je zde další anomálie. Musíme hovořit o vlastním řízení, o správě, poté co hovoříme o relevantnosti využití evropských eh, prostředků a veřejných strojů. Takže já jsem zde převzal rekapitulaci z výběrových řízení a ze zadávací dokumentace těch zakázek, které podepsala společnost Lyon Turin. Vidíte jedna ze zakázka z 21. října 2014 byla vlastně na sádrokartonové příčky to je malá zakázka, 45 tisíc eur, ale byla zadána společnosti, která byla vytvořena 14. května 2014, pouze pět měsíců předtím, takže nikdy nepředložila nějaké ekonomickou rozvahu, nějaké hodnocení, tak já nevím, jak mohli zhodnotit, zda tato, do té společnosti byla infiltrována mafie nebo nikoliv. To prostě nemohl zhodnotit nikdo a další problémy. Sta evropští daňoví poplatníci vlastně musí splácet vlastně tady tyto praktiky v Itálii. Zda tedy Evropská unie má pla, má tam platit nějaké policejní zátahy. To jsou prostě rozpočty, které jsou velmi vysoké. Pochopil jsem tedy, že ten projekt nebyl akceptován ze strany e, obyvatelstva, že většina byla proti tomu projektu, ale ta otáz, tu otázku si musíme položit také z hlediska výběrového řízení z prosince 2015 na elektrospotřebiče. To by byla opravdu obrovská kuchyně. Potom je zde další na informatiku, zejména když si vezmeme uh, tuto rozvahu, tak se zde odlišuje, rozlišuje Francie a Itálie. Za 20 zaměstnanců v průměru se urožilo 18 celých 8 v It- zhruba 800, 8, kdežto za 30 zaměstnanců ve Francii ve stejném období 182 tisíc eur. Takže když si uděláme ten poměr srovnání počtu osob a nákladu na zaměstnance, tak 6,52 krát více v Itálii to stálo než ve Francii. Takže nevím, jestli počítače jsou o tolik dražší v Itálii, ale musíme si tu otázku položit. Opravdu tu otázku si musíme položit. 11 miliard euro to je částka, zejména když francouzský stát, slyšeli jsme to článek 126 smlouvy o fungování o Evropské unii, mluví zcela jasně s protokolem 12. Když veřejná, veřejný subjekt má 44 miliard eur zadlužení, tak jak to vysvětlil pan Dimenil ostatně, že státy měly problémy řešit to zadlužení. Tady je příklad, tedy, který bychom neměli následovat. To je tunel Perpignan Figueras, který stál miliardu 100. Evropa ostatně financovala část, což 40 milionů eur. Byl uveden do provozu v roce 2009 a stál 25 milionů eur na kilometr mezi Francií a Španělskem je 10 tisíc kamionů denně ve srovnání se třemi tisíci v severní Itálii. Čili jak se dosáhla částka, která je mnohokrát levnější než u tunelu Lyon-Tulín. Jak nám může někdo vysvětlit, že tento projekt bude ekonomicky vyvážený? Zdá se mi, že je zde nevyhnutelný úpadek. Jsem ekonom z terénu a myslím si, že úpadek je skutečně nevyhnutelný. Bychom si promluvili o protivnících. Například účetní dvor ve Francii vydal čtyři zprávy, v nichž zdůrazňuje nemožnost vyvážit nebo dosáhnout toho, aby ten projekt byl vyvážený. SNCF vydala určitá prohlášení v roce 2002. Generální rada, konce General de Pont et Chaussées, také uvedla, že prostě není tento projekt života schopný. Dvě, tři další prohlášení, paní předsedkyně, dámy a pánové. Prezident SNCF před měsícem bude to spousta peněz pro modernizaci železniční sítě, která byla kvalifikována jako nebezpečná a v katastrofálním stavu a ostatně tam byly železniční nehody. Vedoucí pracovník SNCF říká, že zde není dostatečný počet obyvatelstva mezi Lyonem a Turínem Milánem a že tedy by to byl stejný problém jako například v Bordeaux dnes, kdy se zvyšují závaz zapojení SNCF a platí a bude to zase znamenat zvýšení daní pro zdaňové spotřební, eh, spot, poplatníky. A Guillaume Pepy uvádí, že tento projekt může mít stejný osud pouze jako ten tunel Perpignan Figueras, Hovořili jsme o hodnocení ex post před chvílí a to je poslední diapozitiv, paní předsedkyně. Co se týká toho hodnocení ex post, tak ve francouzském do zákonu o dopravě je uvedeno, hodnocení ex post 3 až 5 let po uvedení do provozu. U, kan- u tunelu Perpignan Figueras toto hodnocení ex post mělo být provedeno nejpozději v únoru 2014. Požádal jsem státního tajemníka pro dopravu a stále není k dispozici. Takže zase si musíme položit otázky. 140 milionů eur vlastně, které vložila Evropa, tak je potřeba si položit otázku, zda to hodnocení bylo provedeno nebo ne, protože společnost je v úpadku od července 2015. Pan Domenil ostatně říkal před chvílí, že ten úvodní argument, už neodůvodňoval ten projekt, který spočíval v tom, že se říkalo, že ten stávající tuner bude příliš už zahlcen, tak ten už není odůvodněn. Čili to už není platný argument, alespoň ve stávající chvíli. Tím jsem se dostal ke konci své prezentace. Děkuji. Merci beaucoup, vielen Dank. Wir haben jetzt... Äh, Děkuji. A teď máme problém, že se musíme nějak spasovat s tím, eh, co máme před sebou. Je tady pan Krámr, který má hned slovo. No to je ale hrozně hezké, že mi necháte promluvit. Začnu tím, že pokud bychom měli kompletní železniční síť v Evropě bez mezer a myslím si, že kdyby Francie a Itálie byly nejbohatší země Evropy a řeklo by se, no dobře, tak původně to mělo stát 12, teď to stojí 14, ale ve finále to asi bude stát 26 miliard euro, no tak pak bychom o tom třeba mohli uvažovat, ale ta Eh, je úplně jiná. Všude chybí peníze. 25 let se nám nedraží, ne, ne, ne, ne, ne, nedaří elektrifikovat 25 kilometrů mezi Berlínem a Breslau. My bychom mohli investovat 100 milionů do železniční tratě mezi Berlínem a Usedomem a zkrátit cestu ze 4 hodin na 2 hodiny což by také bylo hrozně hezké. A 70 let se nám eh, nedaří postavit most mezi Falbrikem a Kolmárem, eh, to je tedy to znamená od druhé světové války, že ano? To se nám stále nepodařilo. Eh, a to je problém, který roste společně s Evropou. No. A teď tady máme tento problém. Máme existující trasu, kde jezdí 3 TŽV denně a to má být teď navýšeno na, 3 až, na 4 až 6 za 26 miliard euro. To přece nemůžete vůbec začít nikomu říkat. My jsme měli eh, slyšení s japonskými rychlovlaky, kteří už 15 let nezdražili. V jakém taktu jezdíte, v jakých intervalech? A oni řekli každé dvě až čtyři minuty. No tak kdyby to bylo takto, tak by se to možná vyplatilo, ale ono to tak není, takže se musíme podívat, kde jsou naše priority. A Gotthardský tunel, protože Ehm, ten eh, gotarský tunel bude 1. Eh, června dokončen, ale ta přípojka na italské a německé straně prostě není hotová ani jedna, takže ten tunel šel rychleji než pokládání kolejí. No ale to zkrátka nepasuje dohromady, my si musíme stanovit priority. Jaké jsou priority Evropské unie? Nesmí to být sloužit bankovní a stavebnické lobby na projekty, které za 20-30 let jsou hotové třeba z poloviny je potřeba, aby Evropa se propojovala. A vy to víte, pane řediteli, zkrátka ty mezery musí eh, zmizet. Ale ty projekty musíme řešit podle toho, které je možné dokončit, ne podle toho, kolik jich je možné začít. Podívejte se na mou zemi jako například třeba společně eh, s USA, což je Highway Land par excellence, ale tam je 40% zboží na železnici. U nás je to 14%. Takže takovéto projekty potřebujeme, ale investovat do projektů, které budou hotové za 30 let, tak upřímně řečeno se k těm 40% nepřiblížíte ani, eh, ani z dálky. Takže tento projekt musí být přeskoumán. Já jsem se vás na posledním zasedání ptal na nějakou analýzu té eh, existující trasy. A já se eh, vás chci zeptat na těch 12 miliard. Udělali jste novou finanční analýzu po té, co francouzský účetní dvůr řekl, že to bude 24 miliard? Já jsem dodnes nedostal žádnou odpověď. Je fakt, že kromě posledního pána nikdo o cenách nikdo nemluvil protože pro vás ty ceny nehrají vůbec žádnou roli. A já bych rád věděl, jak je možné, že projekt, který je najednou o 14 miliard dražší, stále skvělý a stále ho postavíme. Já vám můžu říci, když jsme v Berlíně eh, stavěli jednotu, tak to mělo stát, jak si, eh, když jsme odstraňovali eh, železnou, železnou oponu, tak to stalo, mělo stát 10 milionů, stálo to nakonec 15, takže to, byl ten, to by byl ten přijatelný rozdíl. Ano, děkuji a když budeme struční, tak možná dostaneme pak i odpověď, že ano, teď má slovo Bart Stes. No, děkuji, děkuji. Eh, já se tak dívám na ty dokumenty, které tady máme a mám pár otázek k tomu, co tady zaznělo. Já jsem si to tedy četl. V roce 2008 Komise dala prostředky LTF 671, něco milionů. A později, v březnu 2013, se to snížilo na pouze 400 milionů, 495 milionů a z toho bylo vypláceno do 31. Eh, z toho bylo vypláceno do konce roku 2015. Tak a já se chci zeptat, jestli máme nějaký přehled, co se z těchto evropských peněz zaplatilo. Můžeme se někam podívat a zjistit, zda ty peníze byly užity e, efektivně. Bylo to necelé čtyřistovky milionů euro, takže upřímně, pokud máte jakákoliv data, rádi bychom to jako parlament viděli. Druhá otázka. Infrastrukturní projekt jako Lyon Turín To samozřejmě musí mm, být něco, co může integrovat eh, soupravy ze všech zemí. Švýcarska, Španělska, Francie, Itálie a tak dále. Eh, jak to vidíte? Vy máte přece zkušenosti eh, z doby, kdy jste byl ředitelem francouzských železnic. Jaký systém použijete? Protože tak, jak si to tady čtu, tak nějaké systémy Polyrail nebo něco takového to by se financovalo z programu ADEME. Eh, já se chci zeptat, jaký je tam velký, jak velký je tam vozový park. Máte o tom nějaké informace? Můžete nám to dát písemně? Já chápu, že to nevíte z hlavy, takže prosím alespoň písemně. No a pak ještě jedna velice důležitá otázka. Já jsem si to, jak říkám, celé přečetl a musím konstatovat, že v Rakousku, Švýcarsku, Německu a Itálii máme vagóny s menšími koly, které jsou ve Francii zakázané. Proč to tak je? Já to vůbec nechápu v tom celém příběhu. Děkuji. Děkuji. Jako další kolega Valli. Děkuji. Chtěl bych poděkovat DG Move předsedovi Telt a všem ostatním, kteří sem přišli promluvit. Toto je velice důležité téma. Je to takové opakující se téma, které se na našem výboru eh, často objevuje, ty velké infrastrukturní projekty. A tento konkrétní jeden projekt mezi Lyonem a Turínem je strašně drahý pro daňové poplatníky, pro evropský rozpočet. Zdá se, že všichni chtějí ze všech sil začít snaži, eh, chtějí začít stavět, aniž by měli představu o tom, kolik to pak bude stát. Nemáme vůbec nezávislou analýzu o hospodářské proveditelnosti tohoto projektu jako celku. Je zde to proto velké nebezpečí, podle mě, že ty výdaje nebudou opodstatněné. Veřejné peníze už na to byly vyčleněny a tento parlament ve svém usnesení o ochraně komunitárních finančních zájmů požádal o to, aby bylo zjištěno, jak se veřejné peníze pocházející z rozpočtu EU používají při financování projektů. Měly se řešit smlouvy, subdodavatelské smlouvy propojené s evropskými penězi, které e, se dostávají do toho systému. A mě dosti zaskočilo to, co říkal pan Ibanez ve své prezentaci, kde se zdá, že italský kancelářský nábytek stojí xkrát víc než ten francouzský. Takže by mě zajímalo, zda nám zástupce komise může vysvětlit, proč je všechno v Itálii tolikrát dražší. Další otázka. Momentálně probíhá kontrola inspekce té hory. Řeší se 7 kilometrů délky tunelu A říká se, říkají, že v práci nelze pokračovat, pakliže nebude splněn ten termín eh, do konce roku 2015, ale ono to vypadá, že ten termín dodržen nebyl. Takže jak je možné, že něco pokračuje, protože ty finance měly být zastaveny? Je to strašně netransparentní, všechny ty informace, a v tom případě my nemůžeme na to nějak reagovat. Jak je možné, že žádáte nás o transparentnost? Přece jsou to peníze daňových poplatníků a já se obávám, že toto jedině zvýší nedůvěru v evropské instituce, která se už tak dost šíří. No a pak co se týče korupce. Někteří z e, ředitelů byli usvědčeni z e, nekalých e, praktik při zadávání veřejných zakázek. Co se týká tématu organizovaného zločinu, Itálie má o organizovaném zločinu, o mafii velice jasné zákony, ale Francie nemá nic. Takže jak můžeme intervenovat tak nějak, aby magistratury ve Francii mohly začít fungovat i na francouzské půdě v této oblasti? Toto je skutečně obrovský infrastrukturní projekt, který zahrnuje obrovské částky z veřejných peněz a zjišťujeme, že firmy, které se zapojují do subdodavatelství, se najednou vyškrtávají, protože se zjistilo, že jsou napojeny na organizovaný zločin. Tak jak můžeme neustále pumpovat peníze do těchto firm, které jsou napojeny na mafiány? proč zatím ne, nebyly podniknuty ze strany komise ani členských států žádné rozhodující kroky. No já to se omezím na toto, protože už nemáme čas. Paní Ajuto. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně. No. Když eh, poslouchám pana Ibaněze, tak eh, máme dojem, že hodnocení základního tunelu byla svěřena Traktebelu, což je subdodatel RFF. Jak je možné financovat tak nákladný projekt bez nezávislého ocenění, abychom zamezili střetu zájmu, který byl rovněž kritizován francouzským účetním dvorem? Nedávno na plénu parlament odhlasoval velkou většinou dokument týkající se ochrany finančních zájmů pro rok 2014 a my jsme požádali komisi, aby zveřejnila veškeré dokumenty týkající se vysokorychlostního spojení Lio-Turín a související zdroje financování. A co brání komisi a společnosti TEL zveřejnit tyto informace? Potřebujeme transparentnost. Jde o veřejné zdroje a je třeba respektovat vůli Evropského parlamentu. A my jsme vyjádřili zcela jasně svůj postoj hlasováním na plénu. Další na seznamu kolegyně Ayala Sendra. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Jako pan Kramer jsem z výboru pro dopravu a pan Kramer mi otevřel oči při návštěvě, kterou jsme provedli Eh, tunelu na svatém Gotardu. Ten tunel by měl konečně být otevřen v krátké době, jak si myslím. My jsme byli na místě v rámci mise Evropského parlamentu. Chtěli jsme vidět, jaký je stav eh, pro budoucnost evropských železnic, aby už nebylo tolik kamionové dopravy a také autobusové dopravy, aby se to převedlo tedy na železnici. A byli jsme tam tedy, abychom zjistili, jak tyto nové návrhy přezraničních koridorů odpovídají současným potřebám a zda jednotlivá prověření proběhla. A to je v kompetenci našeho parlamentního výboru. My neposuzujeme kvalitu projektu, ale vyslovujeme se, co se týče řádného financování. A schválili jsme čtvrtý železniční balíček, který právě umožňuje železniční dopravu přeshraniční. A jak jasně řekli jednotliví řečníci, problém je v tom, že nejezdí dost vlaků mezi evropskými zeměmi. Vy říkáte, že jezdí tři TŽV, to je strašně málo. Čtvrtý železniční balíček by měl konečně ukončit monopol národních železničních společností, jako je Ferrovie dello Stato nebo Renfe ve Španělsku nebo SNC ve Francii. Pireneje a Alpy vyžadují obtížný přechod hranic, ale kamiony projíždějí bez problémů mnohem snáze než vlaky, jak se zdá. Takže bychom asi měli umožnit, aby náš výbor se zabýval tímto stavem. Pane Dumenil, byste nám asi měl říci, proč eh, ty skromné prostředky, které máme a financování nikdy nepřekračuje 40%, a to v nejlepším případě, protože 60% financují jednotlivé země, proč se soustředujeme na tyto projekty? Členské státy je nechtějí. A železniční společnosti a provozovatelé taky ne. Tak kdo je nakonec chce teda? či je to přání? To bych, tuto otázku bychom si měli položit. A existuje vůbec nějaká alternativa? Chceme se vrátit do středověku a ukončit veškeré výměny, anebo se soustředíme exkluzivně na silnici a zapomeneme na vlak? Právě jsme schválili nařízení, abychom dosáhli tohoto cíle, abychom konečně měli přezraniční železniční spojení schopné překonat hory. A pokud jde o pracovníka firmy TELT, já jsem byla na staveništi tunelu Lyon Turin. Hovoříte o jednom tunelu, Eh, svatý Gotthard má dva tunely, Brenner taky, Lyon Turín má pouze jeden a určitě se dá hůře zajistit bezpečnost eh, v takovém tunelu. Ale asi je to levnější. Takže tady jde o snížení nákladu. To je zatím rozhodnutím. Já tomu moc nerozumím a uvítala bych další informace. Itálie a Francie podepsali dohodu která je již pár let stará. My jsme o tom jednali řadu let, o této dohodě, a posléze ta dohoda byla konečně podepsána před krátkou dobou nakonec. Pane Ibanězi, vy hovoříte o transparentnosti. Vy jste byl s paní Michelle Rivazi v čele kandidátky, která paní Rivazi je zelená ve Francii a já souhlasím s řadou věcí, které jste nám řekl. Ale řekněte nám, že jste kandidoval s paní Michelle Rivazy na kandidáce, je to naše eh, kolegyně z, z, od zelených, tak když má být transparentnost, tak má být ve všem. Podívejme se na Eurostar. To je tunel, který změnil život. Je to již 20 let Vytvořili jsme infrastrukturu, která byla strašně drahá, ale doprava je drahá, doprava má svou cenu, to je jasné. A některé věci jsou pravda v tom, co jste říkal, ale část není úplně pravda. Pokud jde o snížení o jednu hodinu té doby jízdy, já musím letět letadlem a potom jedu vlakem každý týden a už jsem vyčerpaná, když dojedu domů. Takže hodina navíc či hodina méně, to se počítá, to vám mohu říci, nejen pro mě, ale pro řadu lidí. Hodina o hodinu kratší cesta, to znamená velký rozdíl a představuje to významné zkvalitnění života lidí. A to, co vy nám říkáte o panu Pepi z SNCF, z francouzských železnic, to se nedivím, protože oni bojkotují již dlouho přezraniční dopravu mezi Francií a Itálií. O tom o tom dobře víme, to je známá věc, je to pořád stejný refrén, o tom jsme mluvili při projednávání balíčku. Pan Flanagan, poslední na seznamu. Já jsem o tom četl a naslouchal jsem eh, řečníkům za komisi, ale myslím, že pan Ibanez, když jsem poslouchal vás, tak tady na tom se dá skutečně opravdu ušetřit. Eh, moře špaget by se dalo ušetřit. Je to udivující. A když se zkrátí cesta o hodinu, tak to možná zlepší život, ale taky analýza nákladů a přínosů a pokud někdo má dvě hodiny, když budete, eh, pojedete dvě hodiny a zaplatíte tolik na daní, že se to vůbec nevyplatí. Já mám dvě otázky pro první tři řečníky. Francouzská vláda se zavázala, že potvrdí eh, cenu nákladu na ty tunely, tak jak požadoval účetní dvůr. A kde je to potvrzení o ceně? Máme finanční hodnocení nezávislých expertů, kteří potvrdí legitimitu dohody v dobré víře Evropské unie. Pokud ne, kdy to budeme mít? A dvě otázky pro Daniela Ibaněze. Jak je možné zaručit, že projekt Lyon-Turin nebude další finanční černou dírou? Náklady jsou již šestkrát vyšší ne, než Perpignan Figueras. A konečně, a ten zkrachoval. A konečně e, Švýcaři a Rakušani dosáhli úrovně 15 18 milionů tun a Francie na 3,2 milionech tun. a chci poblahopřát Danieli za ty informace. Myslím, že bychom, Evropa by na tom byla lépe, kdyby naslouchala lidem, jako je on. Takže nyní máte slovo jako první. Máme ještě několik informací, bychom si chtěli vyslechnout i od pana Ibaněza. Možná také písemně byste nám to mohl poskytnout tak prosím, máte slovo. Thank you, Chair. First, Děkuji, paní předsedající. Za prvé blahopřeji. Vy jste, myslím, vybrala ten správný projekt jako případovou studii pro dnešní diskuzi. Je zde celá řada aspektů. První aspekt se pojí s prioritizací. To je velice složitá otázka. Je to rozhodně složitá otázka v kontextu dispozic, disponibility menšího objemu finančních prostředků z veřejných rozpočtů, zmenšující se prostor finančních prostředků z veřejných peněz a obrovské částky vydávané za infrastrukturu. A všechny členské státy také samozřejmě čelí nákladům na údržbu, což je jedna z hlavních priorit všude. Nicméně myslím si, že musíme být opatrní, abychom najednou nepřešli z jednoho extrému do druhého. Je důležité pracovat na malých, rychlých projektech, je důležité pracovat na malých projektech, které budou mít krátkodobě významný vliv a pan Krámr ví, že to bereme velice vážně Konec konců byl součástí práce, kterou provádíme tak, abychom trošku změnili tu politiku, kterou se zatím řídíme. Je také potřeba eh, být opatrný a nepřehlížet dlouhodobé aspekty. Já si myslím, že kontinent, který by najednou přestal investovat do velice dlouhodobých projektů, by byl kontinent, který by se rozhodl podstatě zmizet ze svě- z mapy světa. Je důležité budovat věci pro budoucnost. A tím eh, se dostávám k prezentaci pana Ibaněze. Já vám příklady dnes nedám, ale zajistím, aby ke každému argumentu, který on používá, jsem pro vás měl protiargument. Eh, já pana Ibaněze respektuji a respektuji práci, kterou odvádí, ale myslím si, že východisko jeho práce je minulost. Naše východisko je budoucnost. A to je, myslím, důležité pro kterýkoliv ambiciozní kontinent, který si své ambice chce zachovat. Další věc, která zazněla, je eh, to téma související s certifikací nákladů, audity, evaluací a tak dále. Zcela upřímně eh, můžeme diskutovat o prospěšnosti projektu eh, Lyon Turín z mnoha ohledů. Můžete diskutovat o tom, zda to je ta správná priorita, zda přichází ve správnou chvíli. Jen tak mimochodem, projekt Lyon Turín byl preidentifikován v nařízení CFATNT e e jako prioritní projekt parlamentem i radou. Takže to je také realita, kterou nemůžeme ignorovat. Je to prioritní projekt a musíme jej podporovat. Myslím si, že nelze pokračovat v tom rozporování tohoto projektu na základě zneužití prostředků finančních nebo dlouhé špatné evaluace špatných odhadů nákladů. Doufám, že ta nadcházející publikace té certifikace nákladů bude další příležitostí pro to, abychom vysvětlili, že celkové hodnocení nákladů je objektivní, že e, se to neodchyluje od e, celkového hodnocení, že e, na kterém stále pracujeme a že to přinese další jasnost i do té finanční sféry. Byl bych také velice rád, kdybych vám mohl poskytnout seznam jednotlivých auditů a hodnocení, která proběhla. Například eh, eh, jeden za všechny, eh, co říkal pan Ibaněz, že to financujeme na základě veřejných fondů policejních složek, to je samozřejmě špatně, to, je, to není správné. Ehm, bylo to navrženo, ale výkonná agentura ENIA to odmítla, protože ty náklady nebyly způsobilé. E, za další, to, co se týká těch překážek, které jsou stále před námi, e, to je důležité si uvědomit. Je to dlouhodobý projekt a ty celkové okolnosti nejsou dokonalé ani ideální, ale pracujeme na tom. Pracujeme na všech těch překážkách, Pracujeme na otázce interoperability. Pan Krámer to téma velice dobře zná. Konec konců byl hlavním zpravodajem pro čtvrtý železniční balíček. Pracujeme také na tom, abychom zajistili, že členské státy budou souhlasit s podmínkami, za kterých ta infrastruktura bude využívána. To je totiž ten problém v tom příkladu Perpignan Figueras. Infrastruktura je, ale bohužel nemáme jasné závazky obou států, že by provedli ta doprovodná opatření, aby tato infrastruktura mohla být využívána. A to je ten důvod, proč tolik trváme a tak dlouho trváme na tom, aby francouzská a italská vláda dospěly k velice solidní a kompletní dohodě, co se týká jejich závazků v dlouhodobém horizontu pro projekt Lyon-Turín, aby se zajistilo, že ve finále ten projekt bude také využíván. Eurotunel je další dobrý příklad. Fantastická příležitost pro ještě víc nákladní dopravy v Eurotunelu. Nákladní doprava roste. Proč? Protože jsme museli spustit proceduru o porušení pravidel, abychom rozhodli o masivním snížení poplatků v tomto tunelu za nákladní dopravu a najednou se zvyšuje v eurotunelu nákladní doprava. V podstatě je to už dvouciferné. E, bohužel nám stále chybí nějaký upgrade infrastruktury na straně Velké Británie, ale s masivními investicemi, které Velká Británie provádí v sektoru železnic, už vidíme, že se ta situace den ode dne zlepšuje. Takže eh, stručně řečeno, my jsme stále na vaší straně, vy se ptáte, zda někdo tento projekt ještě podporuje. Ano, my ho stále podporujeme Chceme, aby to bylo racionální, řádně spravované a aby to mělo význam pro budoucnost Evropy. Samozřejmě víc než kdy jindy jsme připraveni vám poskytnout další informace, jsme připraveni k dialogu se všemi, kteří mají legitimní zájmy, legitimní otázky na tento projekt a já jsem velice rád, že proběhla tato první diskuze k tomuto projektu a další proběhne příští týden. Děkuji. Děkuji. Ano, velké projekty, ty jsou sporné všude, to vidíme, to všichni víme. Ale bylo by prima, kdyby ty velké projekty nebyly jen sporné, ale kdybychom měli skutečný dialog mezi všemi zúčastněnými stranami. Pan eh, Dimeniol, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se zmínil pouze o třech nebo čtyřech bodech, pak bych se dostal k závěru, určitou úvahu o smyslu toho projektu. Tak nejprve to nedorozumění ohledně projektu. My, jsme, eh, my máme na starosti tu přeshraniční část, to je projekt, který byl certifikován, bude schválen velmi brzy státy, budou vydány certifikační zprávy, takže v této chvíli on je 8 miliard 300 milionů v hodnotě 2012. Co se týká těch 20 miliard, nehovoříme o stejném projektu, to jsou přístupy, přístupové cesty ke koridoru až do Lyonu to, tam proběhla určitá zlepšení, určité změny a tím, tou cestou, tím koridorem bude probíhat ta doprava. Je potřeba naplánovat budoucí úpravu tady této části přístupové do Lyonu k tomu tunelu postupně s tím, jak to budou vyžadovat potřeby. Projekt byl zpracován, byl schválen e, veřejně, bude realizován po jednotlivých e, úsecích postupně tak, jak to bude odůvodňovat rozvoj dopravy. Z dlouhodobého hlediska, když se díváme na ten itinerář, přístupové cesty, když výhledově toto všechno bude dokončeno, tak skutečně překročíme tu částku 20 miliard eur. Druhá věc, nebo takový námět k úvaze, ohledně transparentnosti a boje proti mafii, protože to je téma a je to vlastně obava, která jste byla správně vyjádřena. No, společnost není dokonalá samozřejmě. A je to tak, že dochází k chybám. Musíme z toho být vědomi, protože ta rizika musíme nést sami a snažit se jim předcházet já už jsem to řekl, zavedli jsme systém pro kontrolu zakázek, ale k těm konkrétním otázkám boje proti mafii, to je předmětem různých opatření a specifických v Itálii. Otázka, která vyvstává, protože jde o dvou národnostní společnost, která aplikuje evropské právo pro společnosti, sídlo je ve Francii, můžeme ano či ne využít ty tu, tu legislativu, kterou má Itálie, je pro boj proti mafii. Na začátku nám bylo řečeno, že ne. Nemůžeme to využívat, když ta zakázka je ve Francii, pouze když je v Itálii, ale většina jich byla na francouzské straně. Takže dohoda, která byla uzavřena mezi vládami a kterou by měl ratifikovat parlament, je ta, že na celý projekt, včetně na francouzské straně, budeme používat ta opatření a ta nejlepší existující opatření a ustanovení v Itálii. Konzultovali jsme komisi, aby tam nebyly nějaké pochybnosti z její strany, ale spíše nás k tomu povzbudila, abychom se skutečně vybavili vším potřebným. Musí byla tedy uzavřena dohoda mezi vládami, která by měla být ratifikována v nejbližší době a budeme mít tedy právo s určitými výjimkami ve Francii používat ta mimořádná ustanovení, která platí v Itálii v této oblasti. Ale samozřejmě musíme být nadále obezřetní, jak už jsem řekl. Třetí věc, a tím skončím se týká samotného předmětu objektu. Já to říkám a stojím si za tím. Ten projekt má tři etapy. První etapa, ta byla zpracována SN, společností SNCF, šele, francouzskými železnicemi. Jakožto projekt TŽV, ještě než se Evropa zajímala o koridory a tak dále. SNCF si naplánovala svůj TŽV pro překonání. Dále, dále dostalo se to na úroveň vlády francouzské. Co se odehrálo v 90 létech. Růst, nárůst dopravy a drama, ve Fran- které si Francie pozdě uvědomila. Problém pro Alpy to není, téže, to není TŽV, ale zajistit dopravu zboží, nákladní dopravu. Takže snížit nebo ukončit pře- přepravu cirkulaci kamionu. To, co dělají Švýcaři prostě, nic více, nic méně. Měl jsem příležitost a čest jednat, eh, účastnit se jednání mezi Francií, Evropou a Švýcarskem. Francie si uvědomila, to mohu potvrdit, že o, zjistila, že v té do, do té doby si neuvědomilovala problém a že vlastně to je ta nákladní doprava přes Alpy. A nyní je tam tedy ten cíl ta otázka zahlcení, ano, ta, ta byla vedlejší. Uvedu čísla, ta jsou jasná. 10% dopravy mezi Francií a Itálií jde vlakem, 90% po silnicích. Ve Švýcarsku dvě třetiny dopravy jsou po železnici, jednom třetina po silnici. Čili dvě třetiny vlakem, třetina po silnici. Stačí to? Pokud ano, tak nic nedělejme tak si řekněme, že ta stávající zařízení jsou dostatečná, že ten tunel je ještě dostatečný a nemusíme dělat nic prostě. Budeme jenom počítat kamiony, inkasovat mítné, a, ale to Francie nechtěla. Pozdě, ale přece udělala jiné rozhodnutí a řekla si, pokud chceme odůvodnit toto dílo, tak cílem je 1090 ne. Já neříkám, že se nám podaří dosáhnout dvě třetiny, třetina jako ve Švýcarsku, ale už 30% železniční dopravy by nebylo špatné. Teď už nedochází k navýšení dopravy, ale ani kdyby nedocházelo, tak ta stávající trasa už nefunguje, už nestačí. Proč tak poklesla doprava? Je tam více důvodů je tady to, že Francie v oblasti železniční dopravy není výkonná. Ano, ale je tam více důvodů, že železniční doprava se tak nerozvíjela a pokud se chceme zaměřit, předsedkyně, omlouvám se, ale musíme ukončit, ještě, protože potřebujeme dát pár minut ještě Eh, zpravodaj a už teď tlumočníci nám věnovali času. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve odpovědět ohledně transparentnosti. Byl jsem kan 12. kandidátem ekologové museli získat 50%. V tom regionu měl jsem dost malou šanci, že budu zvolit, ale já to neříkám, že jsem byl tak daleko, tak nízko na tom seznamu, že to nebylo významné, ale vaše otázka je důležitá. Já se omlouvám panu Dimenilovi. Chtěl bych, abychom trochu pohovořili o pár transparentnosti. Pan Dimenil není jen předseda toho, té společnosti Lyon Turin tunel, ale byl také předseda Institutu pro delegované řízení a ze zdvořilosti, z úcty k vám, pane Dimenile, vás požádám, abyste mě přerušil, pokud neříkám pravdu. Říkám to, <clears throat> protože je zde něco důležitého. Hovořili jsme o <clears throat> certifikaci. Vy, to představ, vy to, o tom hovoříte jako o něčem mimořádného. Ta zakázka na certifikaci, to dělali dvě společnosti. Společnost Tractable byla Lyon Turin Ferrovier v roce 2009 až 13 a 7 a 6. Takže pracovala od začátku na tom projektu. Ona vlastně dělala tu certifikaci, byla subdodavatelem druhý, druhá Titraj, <clears throat> která jejíž prezident je členem správní rady Rezo Fra- eh, Ferrovier France prosím, trošičku se omezte na to hlavní, ne, nemusíme tady opakovat celou historii, protože ještě zpravodajce chceme také na dvě minuty udělat, eh, udělit slovo, tak prosím, trošičku to zestručněte. Takže, co jsem chtěl říci, je to, je zde problém veřejného zdraví, co, který mě trápí. Ten by chtěl, abychom to udělali jako ve Švýcarsku, ale tam vlastně na železnicích, které pocházejí z 19. století, včetně Lokbergu, protože ten tunel je vlastně z roku 1905 a veškerý přeshraniční provoz mezi Švýcarskem a Itálií projíždí starými tunely. Já nejsem muž minulosti, ale jsem muž opatrnosti a zaměřený na zdraví a na využívání peněz daňových poplatníků. Takže velice je zjednodušeně. Je potřeba něco udělat na základě toho všeho. Omlouvám se, nezapamatoval jsem si vašeho jméno, ale španělská poslankyně hovořila o tom. Já jsem tam dal žádost o povolení Evropské unie a rozhodnutí z 5. března 2003, které povoluje Francii a Itálii dotovat železniční materiály, to se jmenuje Poliraj a <clears throat> to jsou věci, které vlastně umožňují, je to používáno dnes v Německu, v Rakousku, takže je tam jediný návrh, aby Evropská unie ano, jak říkáte, železniční cesta ve Francii otevřela své dveře pro eh, vagóny s malými koly, které jsou byly zakázány, protože se vyrábějí v Německu. Aby Francie povolila, ano, a aby musela využívat kapacity dnes, protože je tam 17,5 milionů tun kapacity a pouze 3 miliony jsou využívané. Takže je zde skutečný problém konfliktu, protože pozice, když hovoříme o transparentnosti. Až po mé postavení na volebním seznamu pan Dimenil je předseda Institutu pro delegované řízení, v němž zasedá GD, ŽDF Suez, které, která ho zvolila jakožto předsedu této instituce nebo tohoto institutu. To už jsme zde slyšeli několikrát. Já si nemyslím, že znáte jeho životopis, ale zdá se mi to důležité pro transparentnost, aby to zaznělo. Takže ano, dnes zde jsou interakce, střety zájmu a myslím si, že je nutné toto vyjasnit eh, v rámci transparentnosti. To není v naší kompetenci, proto vás musím přerušit. Není to tedy ve vaší kompetenci. Takže kdo, vy jste kdo? Já jsem z Evropské komise regionální a environmentální politika. Co se týká té všeobecné pozice o nákladní dopravě na železnici, mi dovolte pár komentářů o tom, že my v komisi hodnotíme situaci. Nezlob, nezlobte se, ale my už teď přijdeme o tlumočení, ano. Takže eh, my jsme měli skončit v 18.30. Ano, pošlete nám komentáře písemně, prosím. Paní zpravodajka potřebuje tlumočení. Prosím, dvě minuty, Klaudie. No, já eh, Děkuji. Eh, jen na závěr, já si myslím, že to byla velice obohacující diskuse. Je to velice kontroverzní téma, o kterém jsme tady diskutovali, ale já si toho vážím, protože tak neslyšíme jenom o věce, které tak jako tak jsou dobré, ale slyšíme i tu druhou stránku. E, zazněla tady celá řada otázek, dvě stanoviska, která si vzájemně odporovala a já v závěru nechci využít celé ty dvě minuty, ale myslím si, že Nemáme závazek jen vůči životnímu prostředí, jsme zavázáni také daňovým poplatníkům a ve smyslu dnešního odpoledne jsme zavázáni také evropským cílům, a ty v této oblasti znamenají zejména jednotný dopravní prostor. A my si nemůžeme dovolit selhávající projekty, velké ani malé. My musíme evropské peníze využívat rozumně, smysluplně, abychom sloužili společnému cíli, to znamená společnému evropskému dopravnímu prostoru. Já bych chtěla poděkovat všem, kteří dnes vystoupili, bylo to skutečně skvělé. Děkuji vám také eh, za sebe všem řečníkům. Eh, já se obávám, že asi budeme dále ve spojení. Přeji hezký večer a eh, se zbytkem lidí se uvidíme zítra v 9 ráno. Děkuji také tlumočníkům.